Vážení kolegové, nastal čas, abychom začali na setkání s panem komisařem, ale ještě předtím bod číslo jedna, což je přijetí pořadu jednání. Pokud nikdo nemá žádné námitky, tak pořad jednání může být bez jakýchkoliv změn přijat. Dále sdělení předsedy. Dnes máme k dispozici tlumočení ve 20 jazycích a dokumenty k zasedání jsou dostupné elektronicky a zasedání je vysíláno přes internet. A nyní tedy třetí bod našeho pořadu jednání a to je výměna názoru s panem Andriu Kajtisem, komisařem pro zdraví a bezpečnost potravin v rámci strukturovaného dialogu. A já bych jej nyní rád vřele přivítal v našem výboru. Jak víte, dnešní výměna názoru probíhá v rámci strukturovaného dialogu mezi komisím a výborem Envy. No a v tomto kontextu se těšíme na slyšení o implementaci pracovního programu na rok 2016 a vaše priority i po roce 2016. Rádi tedy uslyšíme více o vašich záměrech ve věcech, jako je antimikrobiální rezistence, také směrnice o tkáních a buňkách, aby se sladily s hlavními tedy principy ohledně eh, darování orgánů. A dále téma lékařských produktů a to, jak je tedy učinit zejména atraktivní pro malé a střední podniky. Dále kolegové rádi uslyší také o návrzích, o kritériích, jak určit charakteristiky těch endokrinních disruptorů příslušných látek. A tady by měl návrh eh, se objevit do konce června a dále také nezbytná kritéria pro zpracované jídlo, jak vyplynulo také z našeho naposledy schváleného usnesení, a které prošlo výborem Envy. Nále také nás zajímají záměry komise, co se týče výzvy po komplexní strategii k alkoholu. Eh, takže rádi si vás vyslechneme, no a jako vždy tedy se těšíme na váš úvodní projev, pane komisaři, na 10 minut, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, eh, dámy a pánové, já vám děkuji. Ano, opravdu čas běží rychle. Nyní již uplynul celý rok od poslední uh, Eh, od našeho posledního setkání, kdy jsem se k vám dostavil v rámci strukturovaného dialogu. V loňském roce jsem hovořil o našich prioritách, tedy o mých prioritách po dobu mého mandátu, no a nyní se soustředím na ty hlavní věci, kterými se zabýváme. Samozřejmě můžeme se bavit i o jiných tématech, následně pak v otázkách a odpovědích. Dámy a pánové, já bych začal tím takzvaným horkým bramborem, tedy toho, co se nám podařilo za loňský rok. V první řadě blaho zvířat. Zase naší prioritou je pokročit rychle v aktivitách, které si kladou za cíl dokončit strategii pro blaho zvířat. Ta tvoří součást pěti akcí od počátku ledna tohoto roku to bylo zveřejnění pokynů, zejména oblahu vepřů to byl takový důležitý krok vpřed. No a dále hodláme tu strategii zaměřit na využívání možností k vytvoření platformy pro blaho zvířat a je to v podstatě iniciativa na žádost parlamentu. Co se týče alkoholu, tady naprosto sdílím přesvědčení parlamentu, že musíme společně zapracovat na vyřešení otázky s alkoholem, jak zaznělo z vašeho usnesení z tohoto dubna. Nyní z naší strany my jsme hovořili o politických eh, tématech kontroly alkoholu se zástupci členských států národních parlamentů. Povzbuzovali jsme je, aby byli velice aktivní v té politice kontroly alkoholu. Vyčlenili jsme letos 1,7 milionů eur na nové akce ve věci alkoholu v rámci zdravotního programu, zejména co se týče redukce přístupnosti k alkoholu. Dále podporujeme jednotnou akci o alkoholu, která skončí v říjnu tohoto roku a další akce budou pokračovat následně. Také podporujeme implementaci akčního plánu e, nazvaného Mladí a pití. A, a dále bych chtěl také poděkovat parlamentu za to, že zavedl pilotní projekt na podporu žen, které bojují právě se závislostí. Dále, e, co se týče prevence, Tady za třetí bych chtěl zmínit také aktivity ve věci spotřeby těch těch kyselin. Dále Tady si myslím, že budeme schopni představit nezbytná opatření do konce eh, od, od příštího roku. Dále tu máme další záležitosti a nadále tedy eh, budeme i v této eh, věci pokračovat. Nyní ještě bych chtěl hovořit o přeshraniční směrnici o zdravotní péči. Tady ještě se zabýváme otázkou implementace, tedy ze strany členských států. A ještě bych chtěl zmínit iniciativy, zejména tedy vytvoření referenční sítě. To je tedy takový nový přístup, kdy se snažíme získat větší míru expertízy, tedy musíme se sjednotit prostřednictví strukturované sítě. To znamená, a do konce roku 2016 by tato první síť měla fungovat. No a nyní, dámy a pánové, několik takových konkrétních témat. V první řadě téma, které, o kterém jste všichni slyšeli, tedy glyfosáty. Ve vědě se občas objevují určité naléhavé záležitosti, zejména pokud ty důkazy jsou jasně konkluzivní. No a proto je zapotřebí vyjádření a rozhodnutí expertu a někdy se i toto liší. Um, co se týče ochrany o určitých produktů, tady v Evropě jsme opravdu velice striktní a já velice spoléhám na systémy poradenství v Evropě, uh, evropské instituce zavedly tento systém společně. Musíme se tedy eh, společně bránit. No a dnes tu nemáme zatím ještě žádné rozhodnutí eh, sboru komisařů hledně glyfosátu. Rozhodnutí, tedy diskuze probíhají na úrovni služeb komise a proto bych chtěl přivítat také vaše hlasování v plénu před dvěma týdny a následně tedy budeme toto téma projednávat na komisi. Tady u tohoto tématu transparentnost je velice důležitá. Já jsem k tomu vyzval i zástupce průmyslu, aby zveřejňovali své studie. A, a velice jasně tady apelujeme, nebo už jsme apelovali od 4. března na tiskové konferenci, že věřím tomu, že zástupci průmyslu tento můj apel slyšeli. Komise eh, zatím nemá k dispozici eh, studie průmyslu a proto tedy nemůže eh, nic zveřejňovat. Proto jsme se obrátili na EFSU a na zástupce průmyslu, aby příslušné studie ve věci glyfosátu Eh, eh, zveřejňovali. A zatím musíme tedy respektovat také legislativu odhlasovanou v parlamentu. A nyní důležité téma, a to jsou endokrinní disruptory. Komise hodlá splnit rozhodnutí u soudního dvora a zatím se hodlá prezentovat eh, kritéria, vědecká kritéria, která budou identifikovat endokrinní disruptory ještě před létem. Já jsem velice sledoval pravidelná komunikace v této věci s vámi, eh, také otevřeně o tom diskutujeme. A proto tedy eh, jsme i zorganizovali jednání kolem kulatého stolu s některými poslanci a z toho vyplynulo, že je důležité zajistit zejména transparentnost a hodlám takto velice transparentně i nadále pokračovat. Chtěl bych vás ujistit o tom, že jsem opravdu zavázán zajistit vysokou ochranu, vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Měli bychom tedy společně směřovat k přijetí toho nejlepšího rozhodnutí v tomto tak důležitém tématu a počítám tady s vaší pomocí a doufám, že další kroky se objeví v blízké budoucnosti. Dále bych chtěl hovořit o virusu eh, Zika. My jsme připravili společné pokyny pro cestující a zdravotní pracovníky. Dále jsme mobilizovali také 10 milionů eur na výzkum viru. Dále komise bude sledovat vývoj společně s ECDC a VHO. Také i nadále budeme koordinovat reakci ze strany členských států prostřednictvím eh, zdravotního bezpečnostního výboru, co se týče šíření viru v Evropě. No a nyní bych chtěl hovořit o dalších prioritách, ve kterých budeme aktivní v nadcházejících měsících téma antimikrobiální rezistence. Tady bych chtěl zmínit náš pětiletý akční plán, který se, který se blíží ke konci letos. Um, hlavní výsledky externích zhodnocení budou představeny uh, v mm, dokumentu komise koncem tohoto roku. Já jsem se zúčastnil konference, ministerské konference One Health, uh, svolené uh, nizozemským předsednictvím v únoru tam byl hlavním tématem využít té politické vhodné chvíle na boj proti AMR a podporovat členské státy. Komise má pokyny, aby se obezřetně využívaly antimikrobika ve veterinární léčbě, což je výsledek akčního plánu. Dále také plánujeme zveřejnit pokyny o tom obezřetném využívání těchto látek pro lidské zdraví ještě letos. Máme tedy eh, legislativní návrhy pro veterinární péči, eh, medikovaná krmiva a zvířecí zdraví. To už jsme eh, představili jakožto takové důležité stavební bloky. Také jsme v rámci debat G7 se účastnili aktivně na téma AMR to vedlo k ambiciozním závazkům ze strany šéfů států a ministrů zdraví. Spojené státy a Evropská unie se také dohodly na transatlantické task force, která byla rozšířena, zahrnuje Kanadu a Norsko a máme takový pracovní rámec pro nadcházejících pět eh, let. Také se budeme účastnit eh, zhromáždění OSN na vysoké úrovni na téma AMR v září. A dámy a pánové, chci vás ujistit, že eh, zhodláme plnit eh, veškeré závazky a téma AMR se eh, bude dále na našem pořadu jednání. Dále ještě zhodnocení zdravotnické technologie. To je další důležitá oblast. Komise ji zařadila do svého pracovního programu. I e, v rámci komunikace o jednotném trhu z loňského října se komise e, navrhla tady navýšit koordinaci EU, aby se vyhly, vyhla někdy zdvojování nebo vyloženě protichůdným hodnocením těch zdravotnických technologií v různých členských státech. Chtěli bychom opravdu spolupracovat, aby se veškeré mechanismy Evropské unie staly udržitelné, a to od roku 2020. Naše oddělení nyní pracuje na zhodnocení stávající situace a na identifikaci hlavních politických možností. Hodlám tedy i na to téma s vámi jednat a doufáme tedy, že budeme mít více možností od druhé poloviny tohoto roku. A nyní eh, tabák a příslušná směrnice. To je také naše priorita a již od května, 20. května 2016 to bude právě čas na, vhodnou transpozici tabákových výrobků v členských státech a na přizvětí nezbytné sekundární legislativy. Komise na tom pracuje, máme, přijali jsme akty, prováděcí akty týkající se označení balení ingredientů tabáku a elektronických cigaret. Také v brzké době hodláme přistoupit k dalším zbývajícím prováděcím aktům o prioritních ingredientech a těch charakteristických dochucovadlech. Ještě bych chtěl také připomenout, že jednu věc, a to je označování těch zpráv týkajících se alkoholu. Tady bych chtěl říct, že jsme o tom hovořili na komisi. My jsme toto téma projednávali i s několika s poslanci, tedy s vámi. Někteří říkají ano k označování, ale jen některých alkoholických nápojů. Co to ale znamená, když si přejeme zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví? To, na to si musíme v první řadě zodpovědět. Pane předsedo, dámy a pánové, já myslím, že už jsem hovořil dlouho, takže nyní rád zodpovím na otázky poslanců. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Myslím, že se teď můžeme pustit do prvního kola příspěvků. Pan Ivo Belc za stranu Lidovou. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, pane komisaři. Jsem tady vepředu hned proti vám. Chci se zeptat na věc související s glyfosáty. To je velice citlivá záležitost a všichni víme, že parlament v souvislosti přijal jasné usnesení s jasným zadáním komisi, aby komise přišla, cituji, s novým návrhem na implementaci nařízení. Víme, že co parlament schválil, my jsme pak schválili dobrý kompromis v rámci hlavních politických frakcí, kde se mělo jednat o omezenou reautorizaci glyfosátu. Jasně jsme vyzvali k omezení a možnému zákazu používání před sklizní, protože právě v době před sklizní vzniká největší nebezpečí. Nemusím se teď věnovat úplně všem podrobnostem, také víme, že jsme byli pro omezení neprofesního použití glyfosátu a tak dále a tak dále. Pane komisaři, rádi bychom vám eh, připomněli vaše předchozí vyjádření, kde jste řekl, že nebudete uh, činit kroky proti politické většině v obou institucích, v radě, ale i v parlamentu. Takže rád bych od vás věděl, zda hodláte respektovat výsledek tohoto jasného usnesení parlamentu, které se opírá o jasnou většinu. Děkuji. Děkuji za to vystoupení pan Paňo za SND. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji vám za vaše vystoupení. Rád bych se vrátil k pár věcem. V, u hotových potravin má být vyznačeno, odkud pochází třeba maso. Máme zveřejněnou studii. Řečník byl vyzván, aby mluvil o něco pomaleji s ohledem na tlumočení. Pane poslanče, já vás poprosím, abyste prosím začal ještě jednou, protože tady byly drobné technické obtíže. Pane komisaři, slyšíte teď tlumočení ve sluchátkách? Technici se snaží věc napravit. Tak teď. Děkuji. Tedy ještě jednou, pane komisaři, v hotových jídlech je povinnost uvádět, odkud pochází použité maso. Tedy téma označování je neúspěchem. 52% vůbec nevykazuje žádné informace, 38% vůbec, 28% vůbec neuvádí, odkud pochází to maso. Rozhodnutí našeho výboru z 22. března se ještě jednou věnuje zpětné sledovatelnosti, že by měla být povinná. 3. komise zmocnila Francii, aby na rok eh, testovala označování hotových potravin, u masa a mléčných výrobků. Můžete to potvrdit? Mám pocit, že tady zatím nebylo definitivně rozhodnuto. Pravděpodobně od francouzských úřadů se dovíme ještě doplňující údaje, aby bylo možno předat stanovisko ve vztahu k jiným státům. Bez pochyby důležitá věc. A potom ještě jednou ceny léků, inovativních léků. Vy jste řekl 26. 27. května se sejde G7 v Tokiu. Můžete potvrdit, že komise zamýšlí přijmout opatření směřující k podpoře výměny informací tak, aby u inovativních léků eh, byla 12 týdenní lhůta, týká se to léčby žloutenky, stojí to 59 ne, 4 000 59 tisíc někde, 4 tisíce v Tajsku, 700 v Egyptě. Tady je stejně tak Liga boje proti rakovině se nedávno vyjádřila, že by se měly snižovat ceny, protože ceny jsou v tuto chvíli neuvěřitelně rozdílné a 100 tisíc eur ročně někde stojí nové léky proti rakovině kůže. Tedy důležité by bylo, aby komise řekla, jak vypadají iniciativy. Samozřejmě, i když členské státy mají možnost sami stanovovat ceny léků a další věc eh, velmi stručně právní rámec geneticky modifikovaných organismů. Před koncem roku 2015 jste měli předložit studii týkající se nových poznatků. To se zatím nestalo. Můžete nám prosím říct nějaké nové datum, dokdy členským státům ty nové poznatky budou předloženy? Děkuji. Pan Jerling za EKR. Paní Jerling za EKR, děkuji, pane předsedo, vítám vás, pane komisaři. Chci se zeptat eh, na mechanismus vědeckých konzultací. Teď eh, se tomu věnujeme už dlouhou dobu. Máme tady skupinu vědců, kteří se týkají vědeckých, kteří pracují na vědeckých důkazech pro předsedu komise. Máme tady těch eh, výsledků víc než dost. Máme tady jedenáct vědců, kteří na tom pracují a E, v tuto chvíli spolupracují s kolegiem komisařů. Chtěla bych se vás zeptat, jak je to s jejich konzultacemi ke glyfosátu. Zdá se mi, že tohle je oblast, kde vědecké doporučení jsou rozporuplná. E, tady jsou různé rozvahy ve výboru i na plénu. Je to rozmanité, protože se pod nás chce, abychom se rozhodli mezi dvěma různými konzultačními systémy v testování a to je složité. Takže myslím, že by se to mělo předložit této skupině a požádat ji o radu, třeba ne radu nám, ale bez pochyby radu udělenou vám a na nedávném druhém zasedání v protokolu se pod bodem různé objevuje, že se diskutovalo o vědeckých důkazech o neprofesním použití glyfosátu. No, vidím, že tady mě by zajímalo, jakým způsobem se ta struktura dá využít. Je to velice nová věc, ale vím, že je to dobrá příležitost k začátku používání, tak abychom dali dohromady informace a rady, které dostáváme nejenom my, ale i kolegium, jak budete pracovat s tímto mechanismem, s těmito úvahami a jak to obecně vidíte s budoucností glyfosátu a tohoto vědeckého mechanismu. Děkuji. Eh, paní Rýc za zelené. Děkuji. Pane komisaři, vždycky vás tady ráda vidím abychom eh, hovořili o mnoha tématech, která nám leží na srdci. Vždycky znovu se to vrací ke glyfosátu. To je samozřejmě velice aktuální téma. Poslouchala jsem, co jste říkal. Říkal jste, že je to opravdu velice ožehavá věc. Jedná se tady o práci jednotlivých um, skupin, hovořilo se tady o hlasování a v pátek minulého týdne se v tisku objevilo usnesení z jedné pracovní skupin komise. To pravděpodobně bude 17. května předloženo členským státům a jedná se o desetiletém povolení. Nikoliv sedm, nikoliv dva roky, teď najednou jde o deset let. Teď nehovořím o vás, protože vy a kolegium rozhodně nezdílíte stejné názory, ale parlament byl oslyšen stejně jako názory členských států v mnoha zemích. Dánsko, Polsko, Německo, Belgie, Francie v tom bodě praktického využití glyfosátu mají názor. A když pak říkáte, že vy byste k těm názorům přihlížel, ty kompromisy z parlamentu byste respektoval, tak ještě dvě další otázky. Ty se týkají tabáku. Vy jste říkal, že jsme teď v rozhodující fázi při implementaci směrnice. To jsme v prosinci 2013 společně podepsali, to jste ještě byl v radě. A pak ten neutrální balíček, protože tady máme spoustu členských států, které to již implementovali nebo vyjádřili úmysl tak učinit. Chcete být ještě preciznější, co se týká toho obecného balíčku? Máte nějaké odhady dopadů, do jaké míry se omezí užívání tabáku. Samozřejmě víme, že je to důležité, samozřejmě, že jsou zde nejrůznější názory a od počátku komise dělala všechno proto, aby se tento trh nemohl rozvíjet a pak ještě zpráva, která má být zveřejněna v květnu, tam až tak moc neočekávám, tam se to týká výhradně rizik. Tři roky, pane komisaři, všechny komise, všechny, všechny studie, všechny vědecké poznatky pan profesor Veste ze Spojeného království, Velká rada, Vysoká vědecká rada v Belgii. Všichni říkají, že elektronické cigarety jsou bezpečné, ale zároveň zakázány a že by to měl být princip prevence. Změnilo se něco na tom v mezičase? Děkuji. Teď Gue. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, vítám přístup k alkoholové strategii, ale zajímaly by mě další detaily, hlavně na pozadí výzvy parlamentu k nové strategii v této oblasti. Byl tady odkaz eh, na značení uh, alkoholu, což se odvozuje od značení potravin. A teď jsme se dostali do bizarní situace, kdy máme víc informace na lahvi mléka než na lahvi piva. Myslím, že frustrace v občanské společnosti a nevládních organizacích působících v oblasti zdraví stále roste. V důsledku této frustrace Vím, pane komisaři, že vy jste nadšenec ve své funkci ministra zdravotnictví ve té zemi jste se té alkoholové strategii velmi věnoval, proto mě by zajímalo, jaké jsou další plány ve vztahu k veřejnému zdraví a alkoholu, politika v oblasti veřejného zdraví, informace o potravinách, informace na značení Eh, alkoholu měly být v roce 2014, zatím stále čekáme. Víme, že označování je velice důležitá věc pro spotřebitele, takže mě by zajímalo, zda by nám komise mohla říct jasné datum, kdy můžeme takovou zprávu očekávat. A samozřejmě také jste stručně zmínil akční plán týkající se konzumace mladých lidí. Někteře, některé členské státy se snaží řešit tohle nadměrné pití především mladých. My to máme ve Skotsku třeba cenovou politikou, tedy bych se chtěla zeptat komise, jak to vidíte s členskými státy, které se snaží to nějak řešit řešit ten problém alkoholu. Máme tady samozřejmě frustraci z neaktivity na unijní úrovni. úrovni. Už jsme se obrátili i na soud, protože mnoha opatření by vedla k ochraně zdraví občanů. Děkuji vám. Paní Hawkins za zelené. Děkuji, pane komisaři. Ano, Chápeme, že disruptory jsou tady od počátku vašeho mandátu. Komise tady zatím nepředložila vědecká kritéria pro identifikace endokrinních disruptorů. Mělo to být do konce roku 2013. Potom následovalo e, rozhodnutí soudu, aktivita lobby, které se týkaly těchto kritérií, ale přesto všechno v tuto chvíli e, jo, soud jasně řekl, že v téhle oblasti posouzení není až tak nutné. V tuto chvíli vy to nadále sledujete, tedy jinými slovy, vy dokonce jste ochotni ignorovat tribunál, co se, a to znamená, že jdete ruku v ruce s průmyslem výroby pesticidů, kteří rozhodně mm, od roku 2009 nesledují všechny kritéria. Všechny tyto kontroverze vedou k tomu, že v dubnu 2016 mnoho expertů z obou stran debaty o disruptorech se dohodly v Berlíně na koncenzuálním prohlášení. Shodly se na tom, že není třeba identifikaci. Bylo by opravdu absurdní zahrnovat do definice endokrinních disruptorů. Bylo by to, jako kdyby se řeklo, co alkohol, ale ne červené víno. Ano, měla by se nastolit znovu důvěra do komise, ale zatím ta vědecká kritéria k tomu nevedou. Můžete mě ujistit, že ta, se tomu budete řádně věnovat, pokud všechny faktory tam budou zahrnuty, Buďte si vědom toho, že my se pokusíme všemi silami tomu zabránit, protože to by bylo naprosto kontraproduktivní. Děkuji. Pan Pedečíny. Grazie, e Grazie, komisario. Děkuji, pane předsedo. A také bych chtěl poděkovat panu komisaři za to, že jste se zmínil také o antibioticích. My si uvědomujeme, že na trh se dostala nová kategorie antibiotik v posledních 40 letech a my jsme stále také hovořili o tom, že, se, že vznikají nová antibiotika i pro veterinární medicínu, ale také dochází k jejich zneužívání a k tomu se vypracovalo hodně nezávislých studií. A to je také otázka a věc politiky, která se k tomu musí vyjadřovat, ale potřebujeme také farmakologický orgán. A jak to vidí komise? Jak má být podporován výzkum u humánních antibiotik? Od schválení mé zprávy se již nehovořilo o bezpečnosti pacientů. Pracujete na tom a když ano, tak jak vypadají další kroky? A nyní za ENF. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři. Již bylo zmíněno hodně témat. Já bych se chtěla vyjádřit ke třem tématům. Za prvé alkohol. Nejdříve evropská strategie o které hovořili někteří zde v Evropském parlamentu. Tady je to opravdu velký problém, především u mladých lidí. Tady se to netýká kalorických obsahů, ale týká se to množství alkoholu, který se komozuje. Například se také pořádají závody v pití a jde také o to, abychom v této souvislosti reagovali prostřednictvím cen a zastavili paděl udělání těchto nápojů. Produkty, které se dostávají na trh, musí být řádně označeny, nesmí být padělány a to je také otázka eh, konzumace alkoholu ze strany chudých lidí, jestliže stoupají ceny. Jakou strategii si tady stanovila komise, jak to vypadá, co se dá udělat především pro mladé lidi a jaké vnitrostátní opatření se ukázala jako účinná a jaká doporučení doporučení může komise formulovat. A druhá otázka. Pozor při zvyšování cen tady by se také měly zpracovat studie dopadu, co to bude znamenat, jestliže lihoviny a také další alkohol by eh, se jeho ceny zvedly, Možná, že by to bylo kontraproduktivní. A potom za třetí také ochrana zvířat. Já to chci také navázat na otázku pana paně a to je sledovatelnost masa. A to se týká například také rituálního porážení zvířat zvířat, eh, například bez omráčení, což je prapodivná věc. Komise pravděpodobně necítí potřebu se tímto problémem zabývat, ale já chci, aby tento problém komise brala vážně a schvá- postupovala ve dvou krocích. To se týká například utrpení zvířat v důsledku rituálních porážek a potom také občané v EU musí přesně vědět, zda, jak maso bylo vyrobeno, to musí být tedy také označeno a potom se to týká také praktického omezení celé té věci. A potom také otázka týkající se epidemií. My víme, že lidé stále více cestují a dochází také k přenosu nemocí. A nyní také k nám přináší hodně uprchlíků a také uprchlické tábory již nedostačují a dále se také převádějí uprchlíci. A tady je třeba s tím něco dělat a také e, zde dělat prevenci, protože tady vznikají reálná nebezpečí a zvyšuje se riziko epidemii. My v každém případě chceme zabránit epidemím v Evropě a já bych také si chtěla vyslechnout názor komise. Děkuji vám. A nyní Nyní končíme první kolo otázek a my dáváme nyní slovo panu komisaři, aby odpověděl. Děkuji vám. Já začnu s první otázkou týkající se glyfosátu, kterou položil pan Belet. Samozřejmě já jsem byl velice rád, že Evropský parlament schválil usnesení o glyfosadu a přeložil také příslušné návrhy. Já jsem ochoten diskutovat o těchto tématech, protože, jak víte, tak my diskutujeme o těchto otázkách se všemi státy, neboť na úrovni výboru e, vidíme, že můžeme vytvořit široký kompromis. Na jedné straně musíme zachovat tedy musíme mít širokou většinu členských států, kteří podpoří naše závěrečné rozhodnutí. Já bych také se obrátím na kolegium komisařů. My zatím nemáme rozhodnutí kolegia, zatím se pouze vedou diskuse mezi službami, ale my chceme vyčerpat veškeré možnosti pro vytvoření širokého kompromisu mezi členskými státy a také v rámci kolegia. Já osobně se budu snažit o dosažení rozumného eh, o dosažení rozumného rozhodnutí se zohledněním všech aspektů. A druhá otázka byla ze strany par, na Parmňo. Já bych chtěl začít s označováním země původu a zde máme nařízení o informování spotřebitelů a nyní máme povinnost označování masa a také dalších e, kategorií. A také právě toto označování e, je velice dobré, minimálně na evropské úrovni. Ale to však neznamená, že vnitrostátní opatření nemohou být schválena. Také již byly eh, zmíněny jednotlivé členské státy, které rozhodly o povinném označování na svém území a mě zajímá výsledek takovéhoto experimentu. Francie předložila své stanovisko, eh, že začne s experimenty i také Itálie, toto naznačila. A Toto nařízení posiluje pravidla o dobrovolném označování země původu a my budeme hodnotit tento postup a jestliže tyto návrhy budou proporcionální a budou také v souladu s právními závazky, pak jsme ochotni také se těmito výsledky experimentů řídit. A dále musí být také stanovena eh, pravidla pro implementaci nařízení. Já se v této souvislosti obrátím ještě na své služby, tak aby se to dokončilo do konce tohoto roku. Toto bude určitě eh, lepší než celkově celkový právní rámec. Vy jste také se zmínil o neinovativních lécích a jak usnadnit přístup k těmto lékům. Jak víte, tak komise má dva nástroje. Za prvé máme stálou skupinu expertů, která komisi a členským státům předložila zprávu o cenových mechanismech ve všech členských státech a máme také Europeat Project, který je dobrovolný a e, tento projekt se týká poskytování transparentních e, informací v jednotlivých členských státech u inovativních léků. A Já jsem rád, že tohoto projektu se zúčastňuje stále více zemí. A nyní existuje také možnost přístupu, lepšího přístupu k inovativním lékům a zde také sehrává svou roli agentura EMA, která dává možnost povolovat nové léky v co největší šíře a 18. dubna se konala neformální rada, kde se diskutovalo také o transparentnosti cen. A zde se také diskutovalo o stále větší spolupráci členských států. A mnoho členských států ukázalo, že má zájem vstoupit do jednání o cenách. To tato jednání jsou vedena Belgii, Lucemburském a Nizozemském. Francouzský minister navrhl diskuse o inovativních lécích na úrovni G7. To je také velice důležitý nástroj a my hodláme jít tímto směrem. Já bych chtěl obrátit vaši pozornost na zprávu, která byla předložena stálou skupinou týkající se struktury cen a tato zpráva práva se týká všech 28 států. My povzbudíme všechny členské státy, aby se projektu zúčastnili, protože často existují rozdílné ceny v jednotlivých státech, což není logické. A ne, a dále máme tady také novou techniku v oblasti chovu a nová legislativa není ještě jasná, ale potom také se to týká semen, která jsou často rezistentní a právě proto musíme řešit problému pesticidů. E, komise zahájila studii, která se zabývá tím, e, které techniky spadají do legislativy GMO. A my očekáváme tuto analýzu v polovině Eh, polovině roku. Benefit. Evropská unie by se ale neměla stát nějakým muzeem, měla by sama přispět do toho, aby eh, ten systém fungoval. Měli bychom se tedy i v té problematice osy provést takovou rozsáhlejší reflexi. A nyní další téma, otázka paní eh, Girling. Uh, Tady vám děkuji za váš dotaz, naprosto s vámi souhlasím, že potřebujeme znovu nabít důvěru ve vědecké poznatky, abychom mohli používat opravdu kvalitní vědecké důkazy a rozvíjeli naše politiky a činili rozhodnutí. Samozřejmě náhledy i ve vědě mohou být někdy rozporné, to je nevyhnutelné, ale důležité je, aby byly v konečném důsledku konkluzivní a kompletní takové posudky velice často potřebujeme. Já jsem hovořil i s mým kolegou, který je zodpovědný za vědecké poznatky a hovořili jsme o tom, že bychom mohli vytvořit nějaký vědecký poradenský mechanismus právě pro zdraví a potravinovou bezpečnost. Takže ještě tuto eh, diskuzi na toto téma budeme rozvíjet také o tom, jak takový nový mechanismus správně dále využívat, jak eh, vytvářet tedy ta stanoviska, ta vědecká poradenství, aby to bylo užitečné pro všechny zainteresované strany. Dále otázka týkající se eh, nebo od paní eh, Rýs co se týče tedy transpozice a implementace, až dosud osm členských států oficiálně poukázalo, že implementovali eh, směrnici Belgie, Litva, úplně Německo, Itálie, Portugalsko a Slovensko, tedy ti předchozí částečně, ti to úplně. A jiné státy jsou již eh, v pokročilé fázi, že třeba ta legislativa byla projednávána v národních parlamentech. Máme informace o tom, že většina členských států bude eh, transponovat včas. Uh, Samozřejmě, že komise podporuje členské státy, aby povzbudila tedy k včasné transpozici. A nyní elektronické cigarety a o tom prázdném eh, balení eh, nebo označování na těch balíčcích já bych osobně takové rozhodnutí velice přivítal, ale když se hovoří o elektronických cigaretách, tady to je v rukou členských států, aby se oni sami rozhodli a regulovali. My pouze sbíráme informace od různých expertů a a takže toto opravdu sledujeme a já osobně jsem přesvědčen, že eh, to bude opravdu velice silná míra regulace, protože je to nebezpečné pro lidské zdraví. Další otázka týkající se užívání alkoholu, konzumace a minimální cena za jednotku. Tady, jak víte, já naprosto sdílím obavy parlamentu, tedy že potřebujeme společně zapracovat na vyřešení tohoto tématu. Jak jsem již předeslal, podporujeme tu jednotnou akci eh, ve věci alkoholu ve všech členských státech a také pomáháme členským státům implementovat ten akční plán ohledně eh, konzumace u mladých a o těch minimálních cenách za jednotku víte, že soudní dvůr rozhodl, že pokud je to v souladu s proporčností, tak je to na členských státech, aby rozhodli. A my se eh, díváme spíše jenom o, o těch eh, o tom plnění toho závěrečného rozhodnutí a o tom plnění toho rozhodnutí skotského soudu. Ještě k tomu označení. Ano, ukončili jsme nebo končíme tu doho, to označení, rozhodnutí označení. Nyní ta zpráva e, je podrobena konzultacím mezi odděleními, no a prostě postupujeme podle našich pravidel a možná v tom třetím kvartálu tohoto roku budeme mít nějaké závěrečné rozhodnutí ohledně té zprávy o označování ze strany komise. Dále zmiňujete také situace ohledně užívání a zneužívání alkoholu, ale jak víte, členské státy jsou povinny zavést nástroje jako zdanění, nástroje ve věci cen, přístupu, eh, reklam. Toto všechno jsou nástroje, které jsou v rukou členských států. Samozřejmě, že všichni víme, eh, že když máme dnešní možnosti třeba regulovat reklamy i přeshraničně, tak tam hovoříme o možnostech eh, třeba v rámci audiovizuální směrnice. To znamená, to jsou i naše jednání mezi jednotlivými odděleními na komisi. Nicméně bych chtěl povzbudit k tomu, aby se užívaly i nástroje v rámci trhu právě pro boj proti užívání a zneužívání alkoholu a o šíření informací o škodlivosti alkoholu. Tady členské státy musí být aktivní, oni sami vědí velice dobře, které nástroje jsou velice efektivní, no a nástroje jako ceny, ty jsou velice efektivní, ale je to tedy na rozhodnutí členských států. No a další otázka od paní Oken o glyfosátech a hodnocení dopadu. Jak víte, ne, já se omlouvám, říká pan komisař o endokrinních disruptorech a hodnocení dopadu. Ano, děkuji vám ještě jednou za to, že jste nadnesla toto téma. Jak víte, komise bere na vědomí rozhodnutí soudního dvora. Nicméně nejsme rozhodně proti tomuto rozhodnutí. To hodnocení dopadu bylo provedeno a my jsme prostě provedli naši práci, dokončili jsme hodnocení dopadu, protože to nám napomáhá pak přistoupit k tomu komplexnímu rozhodnutí. Nicméně samozřejmě jsme připraveni postupovat podle rozhodnutí soudu a představit ta kritéria ohledně endokrinních disruptorů ještě před létem. Prostě na tom se nyní pracuje. Není to tak, že bychom zde viděli nějaké protiklady e, e, že bychom nechtěli plnit naše povinnosti. Samozřejmě na jednu stranu si přejeme mít více informací o tom komplexních tématu jako endokrinní disruptory. Pak eh, samozřejmě eh, to je to v rukou expertů, tady já nebudu posuzovat ty eh, nějaké poznatky, my jsme 11. dubna právě svolali na to téma endokrinních disruptorů toxikologie ten kulatý stůl, kde se o tom hovořilo. A zatím samozřejmě nějaké závěrečné rozhodnutí, to já nemůžu posuzovat, to je na eh, vědecké sféře. Ehm, nám slouží ta vědecká, ta vědecká studia k našemu rozhodování. Samozřejmě, že i vědci se rozcházejí, prostě každá oblast nám představí své závěry, okomentují to. Není na nás, abychom mi rozhodovali o tom, která ta kritéria budou, řekněme, správnější nebo pozitivnější. A Samozřejmě ještě žádné eh, rozhodnutí ještě eh, nebyla ukončena, co se té potence týče, takže tady čekáme tedy na to rozhodnutí soudu. Yes, yes. Speaking about, uh, about uh, antimicrobial a ještě co se týče antimikrobiální rezistence, to byl pan poslanec eh, Pedicini. Tady ano, podporujeme eh, průmysl, aby představila eh, nové druhy AMR. Víme, že jsou tu iniciativy pro inovativní léčiva, tedy podporujeme i výzkumy v této věci nových antimikrobiálních biotik a i studie na jejich využívání pro léčbu lidí. A máme tady také návrh pokynů, to by do konce tohoto roku, právě o tom obezřetním užívání antibiotik pro lidi. my eh, se tedy připravujeme, zpracováváme to, víme, že ze strany průmyslu je eh, jenom nízký zájem, co se tedy týče tržních charakteristik, nějak produkovat nové druhy antibiotik. No a my plánujeme, že toto eh, všechno se všemi zúčastněnými stranami budeme projednávat. A dále otázka k alkoholové strategii. Ano, už jsem na to zareagoval. Souhlasím s vámi, že e, i to oceňování by mělo být zhodnoceno ze strany členských států. Z naší strany mohu říci, že jsme hovořili o tom společném náhledu na to řízení těch e, obecných rizik. Obecně u alkoholu, tabáku, těch nenasycených tuchků, soli, cukru a samozřejmě musíme pochopit, chápat ty hlavní nástroje, které máme, které mají vést k snižování těch eh, rizik. A většinou ty nástroje leží v rukou členských států a členské státy musí pochopit, že marketingové nástroje, zdanění, přístupnost na trhu, reklamy, to vše by mělo být řádně implementováno, aby došlo uh, právě k snižování toho rizika a tady opravdu alkohol patří mezi uh, ty, uh, tyto témata. Zase zejména alkohol a spotřeba u mladých lidí. Pak otázka rituálních porážek. Ano, tady máme určitou výjimku v některých členských státech, ale nesmí se to systematicky zneužívat. Kontrola to je zase kompetence členských států a, a mm, samozřejmě eventuálně i ty rituální porážky budeme projednávat v rámci té platformy pro blaho zvířat a samozřejmě na to poukazujeme, protože i toto je velice důležité. Epidemie Zika, jak víte, máme výbor pro eh, lidské zdraví, pracuje tam eh, nebo funguje permanentní mechanismus, kontrolujeme všechna data, která se týká těch eh, nosičů, toho, jak, se, jak připravit nejrůznější pokyny, tedy hygienická opatření, a jak postupovat, jak využívat různé nástroje, abychom proti těm eh, nosičům bojovali a opravdu je to prioritní téma, protože léto se blíží a, a musíme být tedy opravdu obezřetní, co se týče situace s virem. Thank you very much, komis- Děkuji vám, pane komisaři. Teď tady máme opravdu dlouhý seznam řečníků, kteří se hlásili 21. Se vás přihlásilo, prosím, abyste všichni byli struční. Paní kolegyně, jste... děkuji. Pane komisaři, že jste přišel dnes k nám na tuto rozpravu. Veterinářské léky, to je znepokojující téma, co ke mně prosakuje z rady. Koncem, rad, koncem roku by měla být nějaká schoda v radě, alespoň ta první, pak diskuze v roce 2017, trialog a tak dále. Náš boj proti rezistenci pokračuje a rada by nám v tom neměla bránit. Pak přidaná hodnota léků HTI, inovativní léky, především personifikované léky. Měl by být zaručen pro pacienty rychlejší přístup. To samozřejmě znamená i pružnější, pragmatičtější přístup související s uváděním na trh. Samozřejmě je třeba dodržet všechna doplň, do povolující řízení. Ve Francii někdy dochází k dočasnému povolení, někdy se také objevují pokusy a závěrečná stádia u pokusů, že vedou k tomu, že jsou udělena předběžná povolení, tedy tady mi dělá starost speciální základní výživa a výživa pro sportovce. Tomu eh, tady by komise měla připravit dvě zprávy. Už budu končit, budu končit, ale důležité je to velmi. Takže sportovci a jejich výživa, to stále ta zpráva ještě hotová není a stávající úprava skončí příští červen a co bude potom. A pak základní výživa pro děti. Tam ta zpráva byla předložena velmi nedávno a regulační rámec by měl být zrušen. No to mě velice znepokojuje. Malé děti, malé děti, jde o miminka, kojence, děti v opravdu velice mladém věku a mě to znepokojuje. Děkuji. Prosím, buďte opravdu struční. Pan Poc. Když eh, vidím, jaké mučení pro vás je každá otázka týkající se glyfosátu, tak by mi až skoro bylo líto, že jsem tu námitku vůbec kdy podával. Ne, ne, není mi to líto. Naopak přidám ještě na to prokrustovo lože vaše dneska dvě další jehly. Za prvé, eh, neodpověděl jste vůbec kolegovi Beletovi a já tu otázku zvednu znova. Velmi srozumitelně, velmi jasně a dá se na ně odpovědět ano, ne. Bude komise respektovat usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. dubna 2016 přijaté většinou, podporované dvěma největšíma frakcemi ve věci reautorizace glyfosátu? To je první. A druhá otázka nebo doporučení. Hodně jste tady hovořil a kolegové také o eh, antimikrobiální rezistenci. Glyfosát je antibiotikum. Byl patentován jako antibiotikum a má nepříjemnou vlastnost, že je schopen vyvolávat rezistenci zejména u patogenních mikroorganismů a dokonce indukovat rezistence na jiné druhy antibiotik. Toto je věc, která byla prokázána celou řadou peer-to-peer reviewed vědeckých studií. Začne se komise touto skutečností konečně zabývat? Děkuji. Thank you very much. Mr. Pieka. Děkuji, pan Pěka. Děkuji, dámy a pánové, vážený pane komisaři. Už minule při strukturovaném dialogu jsem se na to ptal a sice implementace směrnice o tabáku. Vy jste byl optimistický, no a dneska jste pořád ještě optimistický, ale statistiky, když se na ně podívám, vidím jenom pět, možná šest států, které plně transponovali tuto směrnici. Lhuta 20. května doběhne, skončí, tedy vlastně skoro hned. U nás vím, jak vypadá legislativní proces a mám dojem, že možná můžou s tou transpozicí být problémy. Myslím, že v jiných členských státech to může být podobné. Tedy bych vás chtěl poprosit o upřesnění. Tedy, když členské státy to nezvládnou, nestihnou, Jaká opatření komise učiní, jaké dopady to pro tyto státy bude mít? Bude, směr, bude směrnice přímo transponována nebo ne? Nebo komise zamýšlí třeba něco dalšího. Slýchám také různé věci z oblasti průmyslu a to v tom smyslu, že komise možná nakonec tu lhůtu prodlouží a posune to na příští rok. To by mě zajímalo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já vám děkuji, že jste tu mezi námi. Jak víte, Evropský parlament přijal usnesení týkající se glyfosátu a, a s redukcí na sedm let. Mm, jsou tu určité ekonomické zájmy, které stály tak nějak nad zájmy veřejného zdraví. Pane komisaři, vy jste také komisařem pro zdravotnictví, takže nechápu, jak se můžete těšit tím, že toto usnesení v parlamentu prošlo. Toto usnesení bylo přijato jak víte, i přesto, že panuje rozsáhlá kontroverze v rámci VHO, co se týče vědeckých závěrů, za rámci VHO a jiných závěrů na úrovni EFSI. Ty vědecké závěry jsou naprosto eh, odlišné a myslím si, že princip obezřetnosti by nás měl vést k tomu, že se vyhneme, aby se vůbec pomýšlelo na nějaké obchodování s tímto produktem, ale to je tedy můj osobní názor. Nyní se tedy očekává na názor EKY o toxicitě glyfosátu a já bych chtěl vědět, zda eh, pokud ten, to stanovisko EKY bude takové, že tento herbicid je toxický, už končím, pane předsedo, tak bych chtěl vědět, co komise zamýšlí dělat v této věci. A ještě, jak je možné, že komise navrhla lhůtu na obnovení tak rozsáhlé, tedy do roku 2031, a pane komisaři, Nizozemsko, Francie a regionální vláda Belgie zakázali používání tohoto herbicidu, to asi víte. A na závěr, co se týče ziky, to nemohu neopomenout, jsem spokojený s tím, že tedy se bojuje proti eh, viru, že je to vaše priorita. Víte, že jsou tu zprávy z Brazílie, že epidemie eh, se proti ní úspěšně bojuje. Uh, to asi víte, nás to tedy těší. Děkuji, pane předsedo. Mr. Omary. Pan Omary. Pane předsedo, děkuji vám. I já se vás, pane komisaři, chci ptát na glyfozát. Ve své odpovědi jste naznačil toto, že byste byli připraveni využít všech možností ke kompromisu, tak eh, abyste zaujali nějakou rozumnou pozici k tomu. Musím vám říct jednu věc. Jediné rozumné řešení je opravdu respektování stanoviska Evropského parlamentu. V této věci se opravdu jedná o respektování evropské demokracie. A ostatně vy pracujete před oči Evro- očima evropské veřejnosti, tedy jde výhradně o princip prevence, který musí být aplikován a v očekávání výsledků vážné, vážných studií nemůžete začít s předběžnou aplikací TTIP. Mě by zajímalo, zde se tohle také respektovalo, protože víme, že produkty nebo americké zemědělské produkty jsou ohromným způsobem zatíženy právě glyfozátem. A teď ještě poslední otázka, pokud dovolí pan předseda. A sice přístup k terapiím pro uh, nemocné HIV. V některých zemích terapie, třeba v Bulharsku, v Rumunsku, je velice složitá. To proto, že je nedostupná z cenových důvodů nebo velice těžko dostupná. Není to ani v nemocnicích, ani v soukromých lékárnách. Máte prosím k tomu nějaké informace, jak to vypadá eh, s cenou? Děkuji, říká pan předseda, pan Staes. Děkuji, pane předsedo. Řekl jste, že vítáte usnesení parlamentu o glyfozátu, že vás to potěšilo. No, to rádi slyšíme, ale co se bude dít? Jedná se mezi službami komise a národními státy. Parlament vyslovil jasně svůj názor týkající se neprofesního použití glyfosátu, nepoužívání ve veřejných parcích a zahradách, eh, tam, kde se dá plevel hubit jinak, nepoužívat v době předsklizní. To jsou zcela jasné body. Zmínili jsme všechna rizika, Dokumenty jsme viděli v tisku, teď jsme najednou viděli, že se to má dovolit na 10 nebo na 15 let. No a jaké jsou ty podmínky, pane komisaři? Pokud tohle všecko vítáte, vítáte to usnesení parlamentu, říkáte, že vás to těší, můžete nám říct, že v příštích dvou, třech, čtyřech týdnech vy osobně se postaráte o to, aby podmínky, které stanovil parlament, ty čtyři podmínky, že budou opravdu obsahem toho návrhu, který bude předložen v květnu na členským státům. To, co parlament říká, opravdu je uh, důležité a budete aktivně se chovat. Paní Ejvy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, chci říct něco k situaci v Jižních Tyrolích. Sešla jsem se tam s obyvateli, tady sedím, tady sedím, mávám na vás. Sešla jsem se s tamními obyvateli a jeho Tyrolané říkají, že v tom krásném údolí 92% zemědělství probíhá tradiční formou s používáním pesticidů do té míry intenzivně, že se překračuje osmkrát italský průměr, tedy hodně, opravdu hodně se používají. Tady by mě zajímalo, zda to používání uh, pesticidů také nemůže mít eh, dopady i na jiné oblasti. Mnozí o tom hovořili, poukazovalo se tady na zemědělství, na cyklostezky a jejich dopad na krajinu. Ta ochrana opatření, která se používají, zatím ale zjevně nejsou moc viditelná, ale zajímá mě to tež jedné obci tam došlo k referendu minulý rok. Občané se poměrem 67% pro vyslovili proto, že v údolí se pesticidy využívat prostě nebudou. Takže má otázka, je možno ty občany vyslyšet? Slyší někdo tyhle občany, pokud se rozhodnou pro ekologické zemědělství? Uh, nebo jiné prostředky podpory zemědělství místo toho, že by se stále lpělo na tom starém, takzvaně tradičním zemědělském modelu? A do jaké míry zamýšlíte chránit lidi, kteří v takovýchhle oblastech žijí? Žijí v oblasti, kde se tak používají pesticidy. Děkuji. Další, prosím. Paní Goding, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. V právním stanovisku ta odpověď měla přijít v průběhu roku 2016. Technologie crispr cas je tam také zahrnuta. Tyto chirurgické techniky, které se projevují v zemědělství, ale i v lékařství, to je možnost um, využívat tuto technologii. My právě zkoušíme, jaké jsou limitní hodnoty pro manipulaci s lidskými embryi. Chcete tuto novou technologii nějakým způsobem regulovat, její aplikaci, nebo co se týká práce na genomu, chcete to omezit, dokud tam nejsou žádné další informace? Paní Gardiny takže dnes bude hovořit mým hlasem. Hovoříme o zdraví a někdy máme Evropu hovořící různými hlasy. 82% evropských občanů nemá dostatečný přístup k lékům, jako třeba chemoterapeutickým lékům. Jde o to tu situaci nějak vyřešit, zlepšit. Tady máme posouzení dopadu zdravotních technologií, o tom se už hovořilo, aby se zamezilo dvojí práci a překrývání. Uh, Evropská agentura pro léky má pozitivní výsledky v pilotním projektu, který se věnuje přesně tomuhle. Pan Rázi, ředitel této agentury, řekl, že situace se eh, zlepší a důležité léky budou k dispozici v dostatečné množství. Nemyslíte si, pane komisaři, že nazrála doba k tomu, aby tahle regulace nastala a pokud ano, očekáváte takový návrh? Děkuji vám. Sarbo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, luna trecută... Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, eh, v minulém měsíci komise představila zprávu týkající se nenasycených eh, tuků ohledně tedy legislativy pro průmyslové výrobky, ale ještě nemáme legislativní návrh. Zdá se mi, že celý tento proces trvá příliš dlouho. Chtěla bych vědět, zda nám můžete říct, kdy obdržíme návrh komise. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní pan Dorman. V březnu minulého roku pan komisař se vyjádřil ke směrnici o tabáku a řekl, že transponování směrnice je jednou z priorit komise že komise se chce postarat o včasnou transpozici a nyní máme před sebou už jenom jeden měsíc a zdá se, že dosažení tohoto cíle bude obtížné. 8. března 2016 nám komise odpověděla, že pouze pět eh, členských států po dvou letech proces konečně ukončilo. Dobrá, já vím, že vlastně stojíte kriticky vůči tabákovému průmyslu, ale pro nás v Dánsku je tabákový průmysl důležitý a také s ním souvisí mnoho pracovních míst i nepřímo. Jsou podniky, které zaměstnávají například 140 lidí a jak to vypadá s tabákem pro dýmky a jak to vypadá také s v zdravotním varováním v této oblasti článek 1 2011. Tady jsme museli čelit dvou scénářům. Tady vzniká nejistota, že se musí zavádět nová logistika a jedná se to také toho, že je zde třeba eh, postupovat a něco děli, dělat. Jak chce komise řešit to, aby podniky splnili své sliby? Nedošlo zde s chyba, k chybám? není, nedojde k tomu, že podniky budou nést dodatečné náklady, nebo existuje jakási výjimka, pan Ek? Děkuji, pane předsedo. Vážený Pane komisaři, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za to, že můžeme vést tento dialog s vámi. Já bych chtěl také vyjádřit pochybnosti k některým návrhům komise. Za prvé se to týká zprávy o rtuti a to je v souvislosti s ratifikací a za druhé se to týká také návrhu ekologických hnojiv. A výroba hnojiv se dělá průmyslově a také rtuť se může dostat do životního prostředí. A v E, této souvislosti vznikají ještě další uh, kovy a právě proto se také stanoví limity uh, pro těžké kovy v hnojivách, tak aby se limitní hodnoty snížily, například u kadmia. Jak to vypadá u rtuti? Na jedné straně se snažíme v souvislosti s ratifikací s dohodou s Nimnamáty snížit zatížení rtuti hnutí a na druhé straně akceptujeme, že fosfásová hnojiva v EU se používají, 90% se dováží a tam je více než 100, gramů, 100 mg na kilogram. E, můžete mi vysvětlit, proč tady komise měří dvojím metrem? Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, tato debata o glyfosátu. Tady někteří hovořili o tom, že tady nejsou žádné alternativy. Dříve v nedemokratických eh, režimech alternativy neexistovaly, ale dnes existují. Mě by zajímalo, co udělá komise eh, v této oblasti, tak abychom již nebyli rukojmími chemického průmyslu. Já tady nehovořím pouze o farmářích. Pokud se týče potravin, tak já vítám vaše úsilí, ale ne nasit cené tuky budeme mít ještě dlouho na talíři. Kdy dokončí eh, komise svůj proces a předloží návrh? A za třetí, komise předložil byla pilotní projekt, kde také zdraví sehrává ústřední roli. A e, bude tento sociální pilíř příležitostí, tak aby se rozvíjely další e, politiky zaměřené na zdraví i v rámci e, evropského semestru. My jsme také v minulém roce e, uspořádali konferenci o rakovině kůže a tam bylo řečeno, že také musí Evropa v této oblasti konat. A já bych se chtěl zeptat, jak daleko jste se dostali při přípravě směrnice 37 v této oblasti. A potom se chci ještě zeptat na anto, antimikrobiální odolnost. Mě by zajímalo, jaké alternativy zde existují. My bychom rádi viděli alternativní metody a to by potom vedlo k tomu, že by se zlepšilo zdraví lidí a také zvířat. Děkuji vám za odpověď předem. Děkuji a paní Kardenbach. Děkuji. Pan Petrle a já jsme se sice nedomluvili, ale chci se zeptat na něco podobného jako on. Zas zásadně jste se v minulém roce vyjádřil o prevenci a také o investicích do zdravotnictví. Také jste se hovoř, zmínil o článku 168, kde se předpisuje, že veškeré evropské politiky musí zohlednit zdraví. Podívám-li se nyní na stávající evropskou politiku, tak vidím, že tady o této zdravotní politice nic, nic nenalezáme. Také se tam nezmiňuje prevence a proto se domnívám, že je zásadní, jestliže nadále klademe nároky, aby zdravotnictví se nadálo probíralo, také zdravotnická gramotnost se musí reflektovat v evropském semestru. Jinak dojde k tomu, co nyní nastává. My požadujeme lepší lepší legislativu, ale k e, implementaci této legislativy dochází velice pomalu. To se týká například tabáku. E, potom různé pobítky se dlouze analyzují hodnocením dopadu a tak dále, takže já se domnívám, že tak také váš program na prevenci chronických nemocí jste sledovali opravdu své nejlepší úmysly, ale komise a také unijní spolupráce zrovna se na to dvakrát nezaměřuje a není to jejím prioritním cílem. Děkuji vám a nyní paní Šerberik. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vyjádřit k ochraně zvířat. O tom se ještě nehovořilo. Vy jste nyní vyslovil požadavky a také jste se zmínil o chovu prasat. Já tady hovořím za Nizozemsko a včera jsme diskutovali o krizi v mlékárenství a také o krizi v chovu e, vepřů. E, takže nové požadavky budou stále dražší a to farmáři nedokáží zohlednit. Ochrana zvířat je důležitá, ale jak mají farmáři přežít? To je ta zásadní otázka a vaše moje konkrétní otázka takže chovatelům ve vepřů se daří velice špatně a my se musíme postarat o to, aby naši farmáři přežili. Eh, Brazílie, Rusko a TTIP, jak se k tomu postavíte? To jsou u nás rodinné farmy, jak mají přežít. Včera bylo také řečeno, že posléze eh, budou existovat pouze multinárodní farmy, které budou mít tisíci hlavé chovy. A jak tady chcete stanovit hranice? Ano, já tady mám ještě další socialistické řečníky, pan Kabezon. Paní Kabezon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Co se týče léčiv, vy jste zmínil ministerský setkání z 18. dubna z Amsterdamu. Já si myslím, že tam představili ten dokument, který je dobrým východiskem. Rozhodně se tam hovořilo o tom farmaceutickém boji v Evropě, ale také je to zapotřebí na jednovou rovnováhu v tomto odvětví, protože ta situace je neudržitelná pro členské státy. Hovoří se o úplném kolapsu trhu, protože zájmy průmyslu stojí nad zájmy eh, lidského zdraví. To vzešlo tedy z té zprávy, kde se hovoří mezi jinými opatřeními také o tom, aby se znovu nastolily řádné ceny, aby to byla přidaná hodnota, aby se zabránilo zneužívání, zejména co se týče nejrůznějších sporů s patenty, kdy se spožďuje nástup generik na trh. Tady bych mohla hovořit dlouho, ale myslím si, že členské státy by měly mít možnost jednat, a měla by se toho chopit také Evropská unie. Vy jste hovořil o opatřeních, jako je výměna informací, ale já si myslím, že je zapotřebí mnohem více, jak poukazuje i tento dokument. Myslím si, že nemůžeme to úplně přecházet, jako by se nic nedělo, protože pravomoc tady mají zejména členské státy, co se týče stanování cen a komise by měla mít eh, roli koordinátora samozřejmě, že je třeba, aby se vyjádřila, ale je třeba se opravdu angažovat i v této věci. Pan Paulucci. Děkuji, pane předsedo. Velkou většinou parlament hlasoval pro to, aby článek 4 nařízení byl zakázán. A to se týká profilu. My jsme řekli, že tyto profily nejsou vědecky prokázány a nemají význam pro zdraví a nejsou také vyvážené a nemají význam pro zdraví a to znamená, že tyto semaforové informace, tedy v barvě semaforu, my bychom potřebovali lepší, přesnější označování pro informování občanů. Tady se to týká o podporu kvalitních produktů, tak abychom výživu občanů zlepšili. Co hodláte dělat, abyste vyslechli parlament a kdy tomu tak bude? Děkuji, pane předsedo, také děkuji vám, pane komisaři, že nám odpovídáte na naše otázky. Já se ještě chci vyjádřit k glyfosátu. Vy jste také hovořil o tom, že musí se eh, dospět k dochodě členských eh, států ty a že se tady hovoří o povolení pro 10 let. A to nám prosím, buď to schvalte, anebo také dementujte. Německo také stále upozorňuje na to, že je třeba opatrně využívat glyfosát, anebo ho okamžitě zakázat. To je například předsklizní a nebo také potom neprofesní použití, to je velký problém. 40 tun se e, po, využívají e, neprofesním způsobem a potom také e, využívání aditiv, to e, ta, tyto aditiva se také využívají v Německu. To by se dalo okamžitě řešit a proto se ptám, jak to hodláte řešit. A nyní paní Porcen. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři. A v roce 2013 jsme měli 25 250 tisíc eh, případů v oblasti mikrobů a tady by mě zajímalo, zdali toto hodlá řešit komise a to je e, zlepšit situaci u drůbežího masa a u dalších druhů mas. Další řečník, děkuji pane předsedo. Chci také se vyjádřit k označování původu u masa a také u mléka. To, co dělá Francie, tady eh, vznikla dvě usnesení a já se chci také vyjádřit k výzvě komise k tomu, co se má udělat, aby byla dosažena transparentnost. Paní Šaldemo, děkuji vám, děkuji vám, pane saři. týká se to omezování nenasycených průmyslově vyráběných tuků. Abychom ještě čekali do příštího roku, to je ještě dlouho času. Mnoho kolegů také se zmínilo o glyfosátu. Já tomu velice dobře rozumím. Toto je zásadní diskuse. A diskuse se také týká EFSI a řídící úrovně EFSI nedá se to srovnávat s výsledky VHO. Zvážili jste, zdali mandát EFSI by neměl být rozšířen tak, aby se neskoumala pouze účinná látka, ale také se provádělo hodnocení rizik. EFSA potřebuje větší zdroje. Zvážila toto také komise, aby EFSA dostala ještě dodatečné zdroje, aby mohla řádně pracovat? A nyní další řečník. Nemáme příliš mnoho času. A nyní bude tedy hovořit pan komisař. Thank you very much indeed. Děkuji vám. Ano, všechny ty otázky jsou velice zajímavé. Já si myslím, že by bylo opravdu Eh, dobré požádat členy mého týmu, aby zhrnuli všechny ty otázky a znovu vám zaslali odpovědi, které budou detailnější, protože v opačném případě asi nemáme čas se tady vyjadřovat ke všem jednotlivým otázkám a nějak to eh, a zhrnovat. Takže znovu ještě glyfosátům, ke všem těm podrobnostem. Znovu to zopakuji. Komise je na cestě debat e, s členskými státy. Opravdu se hodláme pustit do hloubkových debat a podle mého názoru to usnesení Evropského parlamentu je velice rovnovážné, velice dobré a budeme toto usnesení respektovat. Nicméně to znamená, že musíme všichni aktéři členských států tedy o tom hovořit, plus nejrůznější oddělení, komiseři a zaměřit se na to, jak nestrácet ze zřetele všechny ty otázky, které zajímají celou společnost. To bez pochyby, kdo je proti tomu regulovat striktněji a mít na paměti veřejné zdraví, lidské zdraví, um, životní prostředí a bezpečnost. Tady nikdo není eh, proti něčemu takovému. Je to v podstatě o tom, abychom měli pocit, že vytváříme kvalitní nařízení. Chci říci, že EFSA eh, měla těžkou práci, dvakrát to hodnotila a my jsme požádali EFSU, aby ještě jednou se zaměřila také na eh, prezentaci IARC. To není o tom, eh, že bychom je nebrali v potaz. To IARC je odlišný orgán, ten eh, předkládá monografie, kde, kde tvrdí, že zřejmě je maso karcinogenní. A mm, teď tedy je tu to tvrzení, že červené maso je zřejmě karcinogenní a podobně eh, gliko, eh, glyfosát. Oni hovoří o eh, rizicích a my máme orgán pro hodnocení rizik a to je EFSA. A já nemám pochyby o tom, že ano, EFSA potřebuje více zdrojů a my musíme mít i v našich rukou více zdrojů. Samotný parlament je aktivním hráčem, který diskutuje uh, rozhoduje i o důležité eh, části rozpočtu, který se zasílá EFSE. A eh, je důležité tu mít dostatečné finanční rozpočtové zdroje, abychom se nemuseli eh, tak vázat i na poplatky z průmyslu, jenomže to není eh, na komisi, aby toto rozhodla. Ano, my potřebujeme nezávislé hodnotící orgány, ale musíme také chápat to, že EFSA má možnosti působit naplno transparentně a v rámci eh, příslušné legislativy, kterou přijal také tento parlament. A já se vynasnažím eh, postupovat dobře. Pokud členské státy neschválí toto nové eh, schválení, tak se budou muset zakázat produkty z glyfosáty. Tady to byly ty otázky Itálie, Německa, z České republiky. Je to tedy také v rukou členských států, aby zhodnotili situaci, aby um, to zakázali ty herbicidy. Členské státy by měly také organizovat nejrůznější aktivity, vzdělávací program, informační kampaně. Je to v rukou všech aktérů, všech členských států, nevládních organizacích, společnosti, také průmyslu. Musíme být otevření, transparentní a dívat se na ty nejrůznější možnosti, jak vylepšit naši potravinovou bezpečnost a zdravotní normy. Já tady nevidím žádné kontradikce v tomto přístupu. Jak víte, i u toho teleminu jsme také eh, došli k zákazu. Musíme být opatrní, bylo by eh, dobré zabývat se hned eh, hodnocením, monitoringem protože jinak ztratíme naši důvěryhodnost. Já jsem připraven se zúčastnit všech těchto debat a my přistoupíme ve vše, ke všem těm možnostem, které máme v rámci našich pravomocí. A týká se to tedy všech těch produktů. O tom, o těch konkrétních produktech rozhodují členské státy. A musíme tady postupovat stejným směrem. Eh, je špatné tady na to nahlížet jako na nepřítele, že o tom rozhoduje jenom průmysl. To tak není, to není pravda. Já jsem tu proto, že stojím na vaší straně. Já tady nechci vidět nějaké války mezi námi. A eh, ohledně kompilobakteru, Ano, to je zase, zase velká výzva a dokládají to i údaje, tedy že musíme navýšit naše hygienická pravidla, normy, veškerá pravidla v celém to řetězci, protože údaje prokazují, že jsme tu měli přes více než 200 tisíc případů ročně a s fitoveterinárními úředníky um, vedeme debaty o tom, jak vylepšit celý systém. Také hovoříme o možnostech nové legislativy pro oficiální kontroly, tedy nový nástroj, ale jak víte, na radě jsou ty debaty velice složité. ale bude to složité, když nebudeme mít kvalitní nástroj legislativní nástroj pro celý ten eh, řetězec, pro celý ten proces. A co se týče kontaminace masa, ano, to musíme také zvážit, tady ne, nemám pochybnosti, uh, musíme to projednat s experty a pak k tabáku. Tady bych chtěl ještě jednou zopakovat. A Všechna prováděcí opatření by měla být včas. Pokud členské státy nebudou následovat své právní povinnosti, okamžitě zahájíme postup pro porušování. A to bez pochyby. A, a toto sdělení by mělo být velice jasné a, a neměly by to být žádné kompromisy, co se týče implementace směrnice o tabáku. Samozřejmě víme velice dobře, že některé země mají potíže, protože čekají nezávěrečná rozhodnutí z parlamentu, z jejich parlamentu. Já jsem navštívil Českou republiku, Rumunsko a další země, hovořil jsem i s členy Evropského parlamentu v Portugalsku a vím, že musíme být efektivní a chopit se všech možností, jak řádně implementovat, transponovat tu tabákovou směrnici. Tady také budu velice aktivní a jsem aktivní, protože vím, co to je osobně, jaké škody páchá tabák. Tady o tom prosím nepochybujte. No a další téma Eh, veterinární lékařství, důležité téma. Ano, já jsem vynakládal nátlak na členské státy, aby věnovali pozornost situaci eh, veterinárního lékařství a příslušných debat na úrovni rady. Tady bych ještě jednou chtěl vyslat to eh, sdělení a, a mít možnost projednávat to s ministry, protože potřebujeme mít to rozhodnutí co nejdříve. A já jsem nadnesl otázky i na úrovni e, konference ministerské a je třeba povzbudit členské státy, aby následovali tedy přístup Evropského parlamentu, aby se věci pohly. Nyní inovativní eh, medicína a možnosti vylepšit eh, přístup k léčbě. Ano, je velice eh, to důležitá, velice důležitá oblast mé aktivity. Já jsem v kontaktu s EMOU samozřejmě, že takový pilotní projekt je velice dobrý. To období právě začalo a my se zaměříme na to, jaký tu bude tedy výsledek za nějaký půl rok. Nicméně jsme připraveni povzbudit všechny členské státy o tom hovořit. Pak zhodnocení zdravotnické technologie, to je zase velice důležité téma. My představíme, máme tu takové plány na rok 2017, že eh, představíme eh, naš, eh, náš právní návrh sboru komisařů a na parlamentu a radě, protože protože nyní tedy zvažujeme možné programy pro pobídky a zamýšlíme se nad tím tedy, jaké eh, tu máme možnosti ještě před eh, prezentací té zprávy v roce 2017. Takže nyní eh, zahajujeme to hodnocení dopadu u té zdravotnické technologie. No, no, that's, <laughs> sorry. Uh, I will follow once again. Uh... A ještě k blahu zvířat a situace se zemědělci. Ano, samozřejmě vepřové maso, mlékárenství, tady v těchto oblastech jsou velké potíže. Ještě jsou tu také potíže s ruským vetem. A je to složité, nicméně musíme velice otevřeně přiznat, že tedy ty standardy pro blaho zvířat musí být přijímány krok za krokem postupně, takto směřovat a my můžeme poskytovat pokyny, vytvářet platformy, rozvíjet debaty a mít na paměti komplexnost celé té situace, protože různé země tu situaci mají jinou. Některé jsou hodně pokročilé, jinde je ta situace zase jiná. A, a já to vnímám tak, že je třeba tu situaci uvést do rovnováhy, ale ta platforma pro blaho zvířat, to bude důležitý nástroj pro výměnu správných postupů, pro povzbuzení našich zemědělců a dalších subjektů, ale z právního hlediska my jsme tedy připraveni splnit naše závazky eh, ještě do konce roku 2017. A to, když bereme v potaz tu situaci s dnešními potížemi na trhu. A ta otázka ohledně rtuti, to není moje zodpovědnost. A to je zodpovědnost pana komisaře Veli ale eh, samozřejmě tu situaci sleduji, nicméně eh, nemohu v tuto chvíli na to zodpovědět, nejsem připraven, neznám podrobnosti té situace. Eh, pak ještě hnojiva, to je propojené mezi komisařkou Binkovskou a komisařem Velou. Tady na to bych se musel ještě lépe zaměřit a samozřejmě vaši otázku jim předám. Pak otázka pokročilé terapie utkání a buně a, a legislativa pro léčivé produkty. 21. dubna jsme zveřejnili zprávu o implementaci legislativy pro tkáně a buňky a krev. A, a tady inovace, komercializace, to je klíčové. Otázkou však zůstává, zda máme jasný, vhodný přístup, abychom a uplatňovali řádně ty příslušné tkáňové a buněčné terapie. Co se týče obchodování, tady existují různé způsoby podle členských států, co se týče kompenzací pro dárce a je třeba se zabývat i vhodnou ochranou pro dárce, takže není ještě předčasné o tom nějak rozhodovat a, a myslím si, že revize směrnice by byla vhodným postupem komise zavádí tedy eh, zhodnocení toho právního rámce. K tomu by mělo dojít ještě v průběhu tohoto roku. Označování alkoholu, o tom už jsem hovořil a nebudu to opakovat, to jsem řekl, ta zpráva se chystá, chýlíme se ke konci s prací, jsme v procesu konzultací a protože čas běží, tak bych řekl, že jsem ochoten odpovědět podrobně na vaše otázky. Samozřejmě, pokud se něco udá, tak kdykoliv se na mě prosím obraťte i osobně, můžeme o těch otázkách hovořit do daleko větších podrobností. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste nám byl k dispozici. Teď můžeme uzavřít tento bod. Máme za sebou dlouhou rozpravu a můžeme jít hned k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je odpovědnost očkodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu. Spravodaj je pan Andrulakis a hned mu předám slovo, aby nám představil návrh. Uh, Poprosím kolegy o klid, protože musíme pokračovat v práci. Kolegyně, kolegové, v roce 2010 před asi šesti lety došlo k explozi na plošině Deep Horizon. Toto nebezpečí, tato havárie byla největší a nejnákladnější v dějinách a proto komise přišla s ráznými opatřeními. Komise navrhla směrnici a teď jsme u nového návrhu Situace v tuto chvíli není zcela jasná, moc to nefunguje. Je to tak, že opatření zatím nejsou aplikována. Krom toho, ta situace je jiná než v jiných oblastech. Ten právní rámec by se měl co nejdříve přizpůsobit. Jde o princip prevence, o různé odpovědnosti, které je třeba jasně přiřadit. Proto bych rád, aby ta směrnice se týkala všech i přírodních neštěstí. Nesmíme připustit, aby eh, ta katastrofa poskyt, postihla vždycky víc než jeden stát. Nemůžeme tedy hovořit o státech. To postihne vždycky víc států. Stát je samozřejmě důležitý, ale bez ohledu na to, kde k tomu neštěstí dojde, jsou postiženy i další státy a proto je třeba na evropské úrovni jasným způsobem přeformulovat kompetence, aby každý měl přístup k informacím. Tedy neštěstí, havárie. Tyto havárie mají dopady na cestovní ruch, na rybolov a další sféry. Proto eh, bych eh, rád, aby se vyšetřil přístup Norska. Jedná se především o ekonomickou bezpečnost eh, právě co se týká ekonomického krytí opatření a toho, co grémie národních států ve své kompetenci musí učinit. Tedy musí být dána možnost najít pružně nejlepší možné řešení a to také uskutečnit v případě neštěstí havárie. Způsob, jak se bude stanovat množství, to je třeba stanovit v evropských zákonech. Tedy přáli bychom si, aby tady evropské zásoby ropy reagovaly na tato opatření a zajistila bezpečnost. Nesmíme eh, přehlédnout to, že to může mít samozřejmě i negativní dopady na citlivé oblasti, jako je rybolov a cestovní ruch. Děkuji, pan Patrišelo, za stranu lidovou mě požádal, abych vystoupil jeho hlasem, proto budu hovořit dál italsky. Tady se jedná o odpovědnost za finanční, za, finanční zajištění činností v odvětví ropy a v posledních letech v této oblasti e, bylo mnoho důvodů pro debaty, debaty lokální, regionální a tak dále. 78% plynu v Evropě pochází z offshoreových e, oblastí e, ve středozemí, Atlantiku a je to důležité pro zásobování energií celého kontinentu. 1300 nejrůznějších míst, kde se těží. Proto my se vždycky těšíme, zhrnujeme se z návrhu, který by měl přinést členským státům homogenější návrh tak abychom případné škody z offshoreové těžby mohli patřičně eliminovat a patřičně jim čelit. Jde o to, že ustanovení by měla být jednotnější, tak aby bylo možné nadále zaručit zdroj energie, ale aby se postupovalo ekologicky. Tady už se mnohé učinilo v důsledku možností financování ke snížení rizik v oblasti těžby plynu. Jedná se o bezpečnost, o odpovědnost, jedná se i o vzájemné garance, ale to všecko ještě nepostačuje, abychom měli všechny vyvažující mechanismy. Teď jde o to, aby se uh, v téhle oblasti stále ještě zaplnila bílá místa. To, co je psáno ve směrnici na téma bezpečnost, zatím nebylo v členských státech plně implementováno a zatím to nevyužívá všech dostupných možností. Tedy teď půjde o to, abychom se nadále přihlásili k ochraně životního prostředí. To je důležité proto, aby průmysl byl konkurenceschopný. To je názor pana Patričela, teď pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, kolegovi poděkovat za kvalitní práci na tomto návrhu stanoviska po té závažné nehodě Deepwater Horizon v roce 2010 v Mexiku Evropská unie přišla s novým regulačním rámcem pro vylepšení environmentální ochrany a bezpečnosti při těžbě plynu a ropy, následně tedy směrnice z roku 2013. Nicméně, jakožto doplněk směrnice pro environmentální zodpovědnost a hodnocení uh, Eh, environmentálního dopadu. Tady bych se chtěl připojit k panu zpravodaji, že v této oblasti jakékoliv operace by měly předcházet hodnocení dopadu, plán pro řízení rizik, školení personálu a efektivní mechanismy pro odškodnění a finanční garance, co se týče výsledků nějakých nehod či velkých znečištění. Zpráva komise si klade za cíl rozšiřovat tato ustanovení, co se týče environmentální zodpovědnosti, občanské zodpovědnosti a klasifikovat určité druhy chování, které vedou k závažným nehodám a k trestní zodpovědnosti. Nicméně chci vyjádřit určitou úroveň obav v těch závěrech komise, že je zapotřebí nahromadit zkušenost o tom odstrašujícím efektu směrnice o bezpečnosti offshore. Ještě předtím, než se přijmou eh, penální eh, sankce, a s účelem toho, že tedy kriminalizace by měla odrazovat. Přejeme si zejména, aby ty opatření DSO byly efektivní, tak si myslím, že toto může být vhodné pouze tam, kde jsou opravdu velké finanční dopady. Myslím si, že v této oblasti by bylo asi lepší zvolit transparentní procesy, které by zajistily řádnou implementaci směrnice v jiných oblastech, zejména tam, kde jsme identifikovali ještě prázdná místa, to je třeba napravit. To jsou odvětvy, která hodně eh, jsou závislé na eh, ničení životního prostředí, tedy eh, pobřežní rybolov a turistický ruch. Ti operátoři, kteří tady využívají těžbu ropy a zemního plynu, si myslím, že by v tomto viděli i přidanou hodnotu. No a na závěr Zpráva komise to hovoří také o přijetí nástrojů pro finanční záruky, aby se pokryly e, rozsáhlé škody, ale tady ty možnosti jsou redukované Ehm, může to být tím, že zodpovědnost je ještě omezená, některé členské státy mají nedostatečné pokrytí takových rizik a tady by komise eh, si měla tuto oblast stanovit jako prioritní a měla by mít možnost i budoucích intervencí. Pane předsedo, já jsem ochoten s kolegou, s pravodajem eh, spolupracovat, protože mě tato tématika velice zajímá. Děkuji. Thank you very much, Mr. Affronte. Děkuji, pan Fonte. Děkuji, pane předsedo. Děkuji autorovi tohoto stanoviska, i když samozřejmě pracujeme na pozměňovacích návrcích. Chci říct, ta směrnice 1330 přišla s opatřeními pro případ závažných havárií, ale jak se to definuje? Třeba článek 2 obsahuje uh, definici kolize a kolizí s člověkem. Tady se to netýká ani životního prostředí, tady jde v první řadě o lidi. Samozřejmě je to špatné, ale havárie může být výrazná, mít zásadní dopad na životní dopady na životní prostředí i bez kolize s člověkem. A samozřejmě ty dopady mohou být závažné třeba pro různé uh, živočišné druhy v habitátu. To je kolikrát velice citlivý ekosystém. Tady jsou studie třeba IPHS nebo jiných eh, eh, autorů, kteří se věnují právě těmto drobným dopadům v tom malém měřítku. 9700 nehod údajně bylo tedy víc než 9700 havárií. Jsou to malé havárie, ale mají dopad na životní prostředí a pak se to celé navzájem umocňuje postupem doby. Stačí, když pomyslíme na to, že v roce 2015 jsme měli 600 tisíc tun ropy, která vytekla ve středozemním moři. To má vliv na životní prostředí a to ta směrnice 2013-30 vůbec nepostihuje, protože to nejsou jednotlivé havárie, nemůžeme nic říct. 2013-30, tak pak by se možná měla přijít 35 z roku 2004 ke slovu, aby se chránil životní prostor, aby se chránila půda a voda. Je třeba se podívat na to, kdo nese odpovědnost. Měl by to být původce a ten by měl být povolán k odpovědnosti. Pak se dál jedná o to, abychom byli neustále bdělí, hlavně členské státy, a měli by zajistit, aby se prováděly efektivní kontroly a aby se minimalizoval dopad na lidi a životní prostředí. Podporujeme stanovisko autora, když říká, že je mu líto, že odpovědnost je upravena v různých státech velmi různě. Tedy měla by se vyzvat komise, aby v této směrnici udělala víc, co se týká platnosti 99-20 eh, z roku 2009. Tedy členské státy by měly, mít, eh, by měly být patřičným způsobem aktivní. Mělo by to všechno mít odstrašující účinky a měla by existovat určitá odpovědnost za škodu, co se jako povinné ručení. Tady bychom se mohli držet norského modelu, co se týká očkodňování. Těšíme se na spolupráci s autorem, abychom měli stanovisko, které by odpovídat všem. Pan Koeli z komise. Děkuji, jsem Jörg Köhli, jsem z Evropské komise. Ve zprávě, která je vám předkládána, komise posuzuje legislativu, která už teď řeší odpovědnost očkodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu. A tady byly už zmíněny souvislosti s trestním právem. Uh, Komise zatím neviděla jasný případ, že by některé z případů odpovědnosti v členských státech nebyly dostatečně eh, efektivní, proto si myslíme, že ta občanská odpovědnost je tady řešena, co vyplývá z vašich příspěvků, tak tady se volá po další právní aktivitě, jde tady o rovnováhu náhrady škod pro oběti a další jejich požadavky. Členské státy mají někdy různé přístupy v rámci různých právních rámců. Jsou tam různé právní tradice, které určují, jak systém spravedlnosti určuje rozdíl mezi rizikem a e, nárokem na náhradu škody. Podívejme se tedy na tu směrnici jako takovou. Na základě jeho článku 43 členské státy jsou povinny mít procedury zajišťující rychlé řešení uh, kompenzací a kompenzačních nároků. Komise v tuto chvíli verifikuje, zda členské státy řádně implementovaly toto ustanovení směrnice. Různé právní rámce platí někdy i pro přeshraniční havárie. U těchto havárií je třeba rozhodnout, která jurisdikce je příslušná pro eh, ty nároky. Směrnice Brusel 1 říká, že eh, oběti mají právo se přihlásit Máme tady samozřejmě i otázku prosazování cizího práva. Tady platí nařízení Řím 2. Oběť si může sama rozhodnout, zda je to právo státu, kde k té škoně došlo, nebo si může vybrat, pokud jiné právo poskytuje mu favoritnější situaci. Dále, co se týká udělování licencí, offshore systémy samozřejmě musí být finančně zajištěny už v případě, když žádají o licenci. Když poskytujeme licenci, tak příslušné orgány členských států by měly zvážit schopnost eh, žadatele provádět offshoreové operace. To znamená, že orgán členského státu se věnuje nejenom technickým stránkám žádosti, ale ověřuje, také i e, finanční sílu a finanční schopnosti toho, kdo o licenci žádá. Členské státy by také měly posoudit, a to už je také v té směrnici zahrnuto, zda žadatel má dostatečné finanční zdroje aby mohl prakticky okamžitě reagovat v naléhavých případech havárie. Dále si myslíme, že členské státy s výraznými aktivitami offshoreovými a případným dopadem na rybolov, cestovní ruch a další oblasti by měly eh, v rámci svých specifických podmínek posoudit, zda je na místě nějaké mimořád, učinit mimořádná opatření ve vztahu k těm dalším odvětvím. To, co udělal Norsko, je dobrým příkladem. Další poznámky týkající se e, směrnice o životním prostředí, která to už také byla zmíněna, EU by nejdřív měla získat nějaké zkušenosti s dopadem té směrnice, tak jak ji implementují národní legislativci, než se pustí do nějakých nových iniciativ. A nakonec, jak předpokládá směrnice, na nejpozději v roce 2019 komise posoudí zkušenost s implementací směrnice o offshoreových aktivitách. Uvidíme, jak je to, jak to bude ze zprávou odpovědných orgánů, která bude hovořit o tom, jak případně směrnici zlepšit. A pak uvidíme, zda bude třeba chopit se nějaké další iniciativy. Je jasné, že to, čemu se zpráva bude věnovat, by se mělo věnovat i otázkám odpovědnosti, očkodnění a finančního zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu cílem, aby se veškeré nedostatky vymítily a v mezičase, zatímco budeme ověřovat implementaci, komise si bude vyměňovat zkušenosti s členskými státy o odpovědnosti očkodnění a finančním zajištění, stejně jako informace o trestně právních stránkách věci. Je to trvalý proces, potkáváme se třikrát ročně a o těch otázkách pravidelně diskutujeme. Děkuji vám. Děkuji komisi a nyní dám slovo zpravodaji, aby se vyjádřil na závěr. Děkuji, mám krátkou připomínku ke komisi. Já se domnívám, že článek 34 nezavazuje členské státy, aby podnikla příslušné opatření. To by měla komise napravit. Do května běží lhůta a po dosavadní dnešní diskusi bude zajisté také podpora ze strany ostatních zpravodajů. Děkuji vám. Děkuji, děkuji vám. Já chci pouze připomenout harmonogram. Lhuta pro pozňovací návrhy je 12 hodin 3. května a hlasování ve výboru se bude konat 11. Eh, nebo 12. července. Děkuji vám a nyní bod 5 na programu a to je provádění právních předpisů v oblasti zdraví a to je výměna názoru se zástupci Komise o směrnici o tabákových výrobcích. Jak víte, tak postup implementace probíhá tak, že nejdříve dostane slovo komise, která se vyjádří k našim otázkám a později dáváme slovo poslanci, členu parlamentu, který předložil otázky a zahájíme diskusi nyní. Začneme hned s první otázkou máme hodně okruhů otázek. První okruh otázek se týká transpozice a implementace a já dávám nyní slovo komisi, aby reagovala na první otázku. Pan Rys za komisi. Děkuji, pane předsedo. Dobré jitro. Já bych chtěl zahájit tak, že Mm, tato směrnice, o které diskutujeme, byla schválena Evropským parlamentem v únoru 2014 a byl to první krok pro regulaci tabáku v oblasti ochrany zdraví. A nyní samozřejmě nejdůležitější je implementace, která se týká také transpozice v členských státech. Devět aktů má být schváleno v roce 2016, ještě některé eh, prováděcí akty a také akt přenesené pravomoci byl schválen a schválení se očekává posléze v květnu. A také se předpokládá, že komise tímto tématem bude zabývat dlouhodobě. Je důležité zmínit, že v současné době Máme tři případy před soudním dvorem, které napadají legalitu, právo, plátnost směrnice a rozsudek se, o tý, se očekává příští týden. A nyní transpozice v Německu. Podle našich informací eh, členský stát již také oznámil Eh, určitou část eh, tranzice a to je Německo, Belgie, Estonsko a Slovensko. Jiné členské státy, ostatní členské státy, jak jsme byli informováni, provádějí transpozici a jsou v různých stádiích. Čas to se již od této problematice diskutuje v národních parlamentech. My zatím se nemůžeme vyjádřit k přejmo k obsahu legislativy v národních parlamentech, tak, abychom podpořili transpozici v členských státech, proto je komise ve stálem kontaktu s členskými státy a má, konají se pravidelné schůzky, eh, bilaterální diskuse o kontrole tabáku. My také se snažíme sledovat celý proces a také dělat dohody s členskými státy. V současné době Nevidíme v Německu žádný problém s transpozicí, ale ještě se k této oblasti příště vyjádříme. Děkuji vám. Nevím, zdáli pan Paňo chce ještě položit dodatečnou otázku, prosím. Ano, děkuji vám. Já bych se chtěl ještě vyjádřit k role byly tabákového průmyslu, co tento dělá, aby eh, zpomalil celý proces. My jsme vytvořili pracovní skupinu v Evropském parlamentu a často hovoříme o následujícím. Tabákový průmysl se stále ještě do této problematiky zapojuje, dokonce poté, co parlament a rada v roce 2013 schválil tuto směrnici. Linda McEwen byla zpravodajkou a ona je také dnes mezi námi. Od Berlínu až po Madrid – jsou, jsme navštívili mnohá hlavní města a já jsem také hovořil s mnohými nevládními organizacemi. Já vám mohu říci, že tabákový průmysl dělá všechno proto, aby zabránil ambicioznímu provádění směrnice. E, e, e, tabákový průmysl má armádu lobbystů a prakticky se stali tito lobbysté spolulegislativci. Již běží tedy tři případy před soudním dvorem, jsou to žaloby a tady vidíme, jak funguje Philip Morris International a další. Philip Morris uh, Eh, žaluje další firmy a také jednotlivé části směrnice, které jsou spochybňovány. Říká se, že se porušuje touto směrnicí princip subsidiarity a žáloba u soudního dvora vedla k tomu, že se zpomaluje transpozice této směrnice v mnoha členských státech. Mnohé členské státy upozorňují na to, pr- to probíhající řízení u soudního dvora. Rozsudek očekáváme 4. května a my se domníváme, že soudní dvůr se bude řídit doporučeními generální zpravodajky a tady e, se ta doporučení říkají, že tato směrnice nenarušuje e, volný obchod, nemá co dočiní se subsidiaritou a je legitimní. My chceme také upozornit na to, že máme vůli e, k tomu, aby tato směrnice byla implementována a my jako Evropský parlament bychom měli diskutovat s komisí o tom, že vidíme celou řadu problémů, které existují. Také máme cílové datum, to je 20. květen. A tady v této souvislosti vám mohu říci, že bude, vznikne ještě mnoho problémů. Implementace nebyla provedena v mnoha členských státech. Děkuji. Ještě jsou tady dodatečné otázky k tomuto bodu paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. A nyní chci se vyjádřit k elektronickým cigaretám. Tady očekáváme zprávu komise. Řečnice je přerušena. Takže budeme postupovat po jednotlivých otázkách. Takže máme tady jeden zvláštní bod věnovaný elektronickým cigaretám. Prosím, vyčkejte toho. A Promiňte, se omlouvá se řečnice. Já bych se vyjádřila ke slovům pana Parnia ke směrnici o tabáku. Po posléze se také vyjádřil Olaf. Tento systém Co-Identify byl již transponován a o tom hovořil již pán Parňo, protože tady se spochybnily různé dohody e, s průmyslem, to je například také padělání. Komise tady také musí e, implementovat to, co chce využívat parlament, aplikovat parlament. Pan Doman, děkuji vám. Tady se jedná o otázku, kdo zde rozhoduje. Zdali jsou to lobbysté, anebo dodržíme to, co jsme si stanovili. To je vysoce na pořadu dne, o tom hovořila komise a víme také, že málo zemí to dodrželo a také, že došlo k zpomalení celého procesu. Nyní vzniká otázka, co komise v této oblasti vlastně chce z čeho chtějí vlastně dosáhnout. Jak to vypadá se zdravotnickými varováními, se šokujícími fotkami. E, proč se ne, nehovoří jasně o tom, co se od zem, členských zemí očekává? A nyní se ptám od na komise, co od toho očekává, neboť nebylo dodrženo to, co bylo zde v parlamentu schváleno. A já jsem do posud nedostal odpověď. Je vlastně přijatelné uvalit na podniky tolik dodatečných nákladů. My se setkáváme s eh, lobbysty každý den, to jsou lobbysté v oblasti pesticidů, alkoholu. Pohybuje se zde v Bruselu mnoho lobbystů, s tím musíme jako politici počítat a my musíme rozlišovat, kdo je politik a kdo je lobbysta a to také umíme. Pan Lano. Paní Lano, děkuji, pane předsedo přeshraniční prodej, výklad textu. Máme se nyní zabývat touto otázkou, anebo je to příští otázka? Spadá to do příští otázky. My se zabýváme nyní otázkami obchodu, to je třetí okruh otázek. O té vaší otázce budeme hovořit posléze. A nyní dám slovo komisi, aby reagovala na položené otázky. Jak již jsem vysvětlil, my jsme ve stálem kontaktu s členskými státy a legislativa se projednává v národních parlamentech. Existuje celá řada problémů a výzev na jedné straně členské státy se rozhodly, že například se rozhodnou pro to jednoduché, eh, pro jednoduché obaly, bez značek a jiné členské státy se rozhodly, že schválí ještě další opatření a budou schvalovat ještě dodatečnou vnitrostátní legislativu v této oblasti. Je tady tedy celá řada faktorů, kterými se legislativa zabývá jednotlivých členských státech, což je normální ale my jsme přesvědčeni o tom, že členské státy mají politickou vůli tuto legislativu schválit a je příliš brzo na to, abychom řekli, kdy jednotlivé členské státy rozhodnou o podpisu a kdy pošlou legislativu do komise. My tento celý proces budeme nadále sledovat a jak již řekl pan komisař, budeme tlačit na členské státy, ale my vidíme, že každý členský stát se touto problematikou intenzivně zabývá. Nedá se říci, že by eh, zaujali jakési vyčkávací pozice. Uh Jiné strany také kladou mnoho otázek. My se snažíme postupovat transparentně, také eh, máme jasný harmonogram, také již se provedlo hodně konzultací. My tedy se snažíme zabezpečit, aby všechny zainteresované subjekty byly informovány o průběhu věci. Thank you very much. Eh, Já vám děkuji. Přejete si ještě něco dodat k té druhé otázce, tedy monitoring eh, vnitrostátní implementace? Ano, možná bych k tomu mohl ještě doplnit k těm nástrojům které užíváme, pravidelně setkáváme na expertské úrovni ze strany členských států, pak máme i podskupiny díky těm technickým specifikům té směrnice, abychom měli tedy dodatečná stanoviska a konzultace. Takže bych chtěl třeba zmínit jenom přípravu té nové knihovničky pro ta obrazová upozornění. Tam jsme, to byl velký úspěch, měli nějakých 8 tisíc spolupracovníků, kteří se do toho zapojili, do té studie. Dále jsme se snažili eh, monitorovat tady tyto různé dotazníky, ale jak jsem již předeslal, těžko se dá říci, jak rychlý bude celý ten politický proces v každém členském státě. Dále také analyzujeme ta technická opatření, která zacházejí za TPD, tedy ta technické postupy třeba o obchodních bariérách, nejrůznější opatření, eventuální dopady na interní trh, to oznamujeme tedy samozřejmě komisi, jaké to bude mít dopady po přijetí, aby komise mohla připravit různé připomínky nebo stanoviska pro členské státy, třeba jak byla ta otázka toho eh, označení na balení, zda to bude bez, zda to bude zahrnovat celé to balení nebo ne. A také navštěvujeme členské státy probíhají bilaterální setkání při návštěvách příslušných členských států a podobně. Já vám děkuji. Nevím, zda paní Kalenbach si přeje ještě něco k tomu dodat. Just a follow-up. Ano, jen takovou dodatečnou otázku k tomu, co jste právě řekl. Komise eh, si je jistá, že má dostatečné zdroje a zaměstnance pro tu kontrolu a pro provádění implementace ten politický dohled a zvládnutí celé práce, jako byla třeba i um, obhajoba vůči těm nejrůznějším právnickým výzvám. Ano, paní Kolenbach, děkuji vám. Lidské zdroje, to všichni víme, to je velká výzva pro služby komise. Uh, v nedávné době proběhla také podstatná reorganizace, nicméně záměrem toho bylo zajistit, aby byla zajištěna kontinuita toho tabákového týmu a, a jak vidíte, i jsou tu i další kolegové z mého týmu, kteří vám naslouchají. Samozřejmě, že prioritou tady u těch tabákových kontrol je zajistit efektivní implementaci směrnice a spolupracujeme s právní službou, s komisí, s parlamentem i s radou, abychom tuto směrnici obhajovali i u soudu. To je velice důležité a to je také jedna z těch velkých výzev. Dále musíme být také připraveni i na další, na ty budoucí právní výzvy. Stávající pracovní zátěž u té kontroly tabáku, to je opravdu náročné. A tady to je zase jenom otázka těch dalších dokumentů, které přijdou a budeme rozesílat. Jsou to složité časy, ale máme opravdu výtečný tým lidí, kteří se tomu věnuje, tímto eh, využijí příležitost a všem jim poděkuji. Jsou to opravdu ti nejlepší z nejlepších a jim za to děkuji. Já vám děkuji a ano, paní Langen. Děkuji, pane předsedající. Já jsem také položila otázku, ale myslím, že to teď patří přímo k tomu bodu. Komise říká, v osmi zemích je to transponováno, někde je to v procesu, někde je to opožděné, takže v národním právu to ne všude není a malé a střední podniky s tím mají velké problémy. A teď je otázka 20. pátý, začne ta směrnice platit, má být um, používána, firmy se na to mají připravit. U mém volebním okrsku zatím producenti třeba nevědí vůbec, co dělat, co bude, co nebude a pro ně je to opravdu problematické. Děkuji. Thank you very much. Já vám děkuji. Komise, prosím. Jak jsem již eh, podotknul, ten, k těm prováděcím aktům my se snažíme je přijímat co nejrychleji, například označování a balení to, nebo oznamování o těch ingredientech, klasifikace cigaret, příslušné mechanismy, to již bylo přijato a my jsme začali tím přijímáním u označování a balení a tam bylo důležité aby celý ten balíček prošel a bylo to přijato v říjnu loňského roku. A již v lednu roku 2015 jsme zveřejnili náš harmonogram a naší práce a ve většině případů jsme splnili ty lhůty a samozřejmě, že také sbíráme feedback od eh, zúčastněných stran z průmyslu, probíhají nejrůznější konzultace, no prostě se snažíme eh, být v kontaktu, informovat společnosti a ostatní zúčastněné strany o tom, co, kdy, kde a jak, abychom tedy mohli určitým způsobem fungovat a poslední přijetí, to je naplánováno v nadcházejících dnech, takže zřejmě v květnu. My jsme se zavázali jakožto komise, že ta práce bude provedena. Thank you very much. Já vám děkuji. A nyní se můžeme věnovat další otázce. A to jsou otázky 3 a 4. Položili pan Pedicini a já bych předal okamžitě slovo komisi pro odpovědi. A ty otázky jsou napojeny na transpozici směrnice v Itálii, ale myslím si, že tady u toho vyvstávají důležité otázky i pro ostatní země. My se nebudeme vyjadřovat k individuální transpozici vzhledem k tomu, že musíme eh, vyčkat na tu lhůtu splnění pro transpozici. Nyní samozřejmě začínáme i hodnotit ty individuální žádosti. Co se týče toho vystupování, vyhledávání a příslušného ustanovení. Tady máme určitou lhůtu pro přijetí. A je to prodlouženo o další tři roky, to znamená květen 2019. A takové akty přenesené pravomoci a prováděcí akty jsou přijaty komisí a za těchto podmínek by bylo rozumné umožnit členským státům dokončit tuto eh, transpozici a následně přijmout eh, sekundární legislativu. Samozřejmě, že podle různých odlišných národních systémů ta sekundární legislativa může být přijata vnitrostátními pravidly prostřednictvím ministerského dekretu nebo eh, podobného druhu ministerské regulace, to je podobně je to právě v té Itálii, ale bude to tedy učiněno v příslušnou dobu. K té druhé otázce, ta je, tu položil pan Pedicini a, a žádá o informaci, veřejnou informaci ohledně těch nových tabákových produktů podle směrnice výrobci a dovozci těchto nových výrobků by měli předložit notifikaci příslušným orgánům v členských států. Členské státě by následně tu informaci měli přestoupit komisi, to znamená, pracujeme na tom společně a komise zatím nevy, neobdržela informaci podle článku 18 směrnice zase tady ta, transpozice ještě neprošla, takže čekáme na toho 20. května. Komise nezamýšlí zveřejnit informaci o těch nových tabákových výrobcích, nicméně členské státy mají povinnost zveřejnit tu informaci podle TPD o ingredientech a emisích, včetně výzkumy trhu, potřebitelské preference a příslušná data. To se týká všech veřejných e, tabákových produktů a je třeba tedy e, toto ochránit. Pak je tu samozřejmě otázka ještě obchodního tajemství, takže takto je připraven celý ten systém. Já vám děkuji. Nevím, zda pan Pedicini chce nějakým způsobem zareagovat. Ano, jen velice stručně. A ještě další otázka. Co se týče vysledovatelnosti, nemyslíte si, eh, že co se týče povinností eh, v té vysledovatelnosti se tady přecházejí žmíry zodpovědnosti, když tady oslabujeme pozici italského státu, co se týče možných právních kroků? Komise, prosím. Ano, ten systém je vytvořen nebo bude eh, vytvořen v nadcházejících letech. My samozřejmě budeme brát v potaz vaše připomínky a budeme to projednávat s členskými státy. Prověříme tu transpozici i to, jak ty budoucí legislativní texty budou implementovány do těch vnitrostátních právních úprav a pak také se to projeví i v tom mm, hodnocení dopadu, to bude ještě prověřeno. Pokud nemáme žádné další řečníky v tom prvním bloku, tak tu máme tedy druhý blok. Možná bychom mohli obdržet odpověď k otázce číslo 5 a možná také k šestce. Pokud tedy komise k tomu chce něco dodat, nebo můžeme přejít eh, přímo k otázce 7, takže komisi prosím o vyjádření. Otázka paní Kalen, Kadenbach, to je důležitá záležitost týkající se konzumace tabáku zejména toho, že většina kuřáků začíná s kouřením před 18 lety. To je velice důležitá otázka, protože záměrem směrnice bylo harmonizovat pravidla pro produkty na interním trhu, zajistit vysokou míru ochrany veřejnosti. Mnohokrát se o tom hovořilo tady, že většina těch opravdu těžkých kuřáků začíná ještě před 18 lety. Máme to podložené i výzkumem, že tedy začínají čím dál dříve. Důvodem, hlavním záměrem této směrnice bylo odradit mladé lidi od toho začátku kouření. A chci připomenout, co jsme dosáhli tou směrnicí. Zavedli jsme celou řadu opatření, včetně tedy těch zdravotních upozornění, tam byly ty obrázky, ten text, který se vybíral, aby to vhodně zafungovalo v očích těch mladých lidí, protože to pomohlo šířit tu informaci o rizicích. Ta směrnice také zavedla a pravidla toho, že ty balíčky se staly méně atraktivní, byly udělány tak, eh, že eh, už se eh, ty atraktivní druhy balení se nepovolily a byly tam i další prvky, prostě, které zabraňovaly nebo odrazovaly mladé lidi od toho kořání. Pak i další e, vedlejší produkty, různá ta dochucovadla, ochucovadla a podobně. Tím vším jsme se zabývali, prostě jsme se tím zabývali komplexně v rámci těch nových opatření. Uh, abychom dospěli k splnění tohoto záměru. Směrnice se soustředuje na tabákové výrobky, které používají zejména mladí lidé jako cigarety a ty eh, ručně balené cigarety, to je zase důležitá, důležitý segment, na který jsme se soustředili a komise a eh, bude dále monitorovat tabák eh, trh a trh s elektronickými cigaretami, což je vlastně novinka jsou, je to důležité, aby se i tyto kategorie nestaly atraktivními pro mladé lidi. Dále povzbuzujeme členské státy, aby doplnila ta ustanovení TPD tak, aby docházelo k redukci kouření, aby se prosazovaly věkové limity pro prodej i třeba v těch prodejních automatech Hodně toho, ale jak jsem předeslal, záleží na členských státech. Členské státy by měly opravdu využít této příležitosti, aby zavedly komplexní protitabákovou politiku. Mnohé tak již činí. A my tedy doufáme, že to pomůže, a že to k tomu pomůže i prostě to eh, čisto prázdné eh, balení tedy to prázdné označení na tom balení. Pak jsou tu určitá striktní eh, pravidla třeba na národní úrovni, i co se týče elektronických cigaret, třeba na veřejných prostranstvích a podobně. Skadenbach. Děkuji, paní Kadenbach, prosím, nebo jste spokojená. Pokud nejsou žádné další otázky, můžeme postoupit k dalším otázkám. To je osmička přechodné období a lepší regulace. A teď dám slovo komisi. Jak už jsem řekl, jak už jsem řekl, tak jsou tady e, dvě důležité věci týkající se balení a označování. Bylo to přijato září říjnu minulého roku a to umožnilo dostatek času, aby se na to průmysl mohl opravdu připravit. Navíc e, k těmhle technickým věcem jsme všem členským státům uh, poslali informaci, že jsme jim chtěli umožnit národní systém informací, aby jejich průmysl měl dost času připravit se na ten design nového balení, tak aby odpovídalo požadavkům. Proto nevidíme důvod poskytovat další přechodné období průmyslu. Chci jenom připomenout, že jsme kalkulovali že životnost tabákových výrobků na trhu je 6 až 9 měsíců, takže ta lhůta byla dostatečná, to jsou v podstatě jako rychlo obrátkové zboží. Většina TPD přišla s velkým eh, předstihem v rámci interinstitucionální dohody o lepší regulaci, ale to neznamená, že jsme se nevěnovali dostatečnému posouzení dopadu na všechny členské státy a všechny, koho se to týká. My jsme se opravdu snažili být otevření, transparentní, být eh, k dispozici. Implementace aktu v přenesené pravomoci, sledování a spěšné, zpětné sledovatelnosti opravdu nám jde o posouzení dopadu, o konzultace. Budeme zase v pátek mít další jednání v servisní skupině a ten proces nadále pokračuje. Děkuji. Paní Gerling, Gerling, chcete na to reagovat? Ano, nechci dělat problémy, ale ptám se už 18 měsíců o co jde o to, aby členské státy byly všechny v souladu. Co jsem zatím neslyšela, je věc, jak si komise myslí, že se věcí dá v tom časovém rámci dosáhnout, protože tak málo členských států zatím na to reagovalo, co se transpozice týče. A komise říká, že od října, kdy ta informace byla dostupná, nedošlo k žádné další transpozici do národních legislativ. E, teď nemluvíme o tabákovém průmyslu, ale o tom obalovém průmyslu. Teď hovoříme o těch, kdo vyrábějí obaly, takže ty výrobci obalů byli požádáni, aby vlastně vyzváni, aby se pustili do obchodního rizika. No, to není úplně nutné. Kdybychom se nám bylo bývalo, podařilo to uh, zvládnout formou aktu v delegované pravomoci, tak se obávám, že teď je trochu pozdě. Já si myslím, že je to velice velké zklamání. Hovoříme o velice uh, přesně daném regulovaném způsobu balení. A pokud to bude tak restriktivní a omezující, uh, tak ten průmysl opravdu musí mít čas se na to připravit. Už se o tom hovořilo, o těch baleních. Víme, že to byly balení vypadající jako těnká, všelijak inovativní a tak dále, ale já si myslím, že by to všechno nemělo trvat až tak dlouho. Prostě mělo by to být jednoduché a krátké. Opravdu nerozumím a Ptala jsem se na to, zda by komise mohla potvrdit, že všechny členské státy budou v plném textu transponovat TPD, tu směrnici. To by mělo být do května. A e, měla by ta TPD být implementována tak, aby ten průmysl obalů byl, měl jasno, co může a co nemůže. Teď je jasné, že v mnoha členských státech se nerozhodlo, za to bude či nebude plně transponováno, takže může komise potvrdit, že ty státy, které zatím neinformovaly o té transpozici, zda to do toho data opravdu budou v plném rozsahu transponovat? Děkuji. Nejsou, jsou pan Zofoli? Já také ještě reakci reagovat jménem kolegyně. Jde tady o balení tabákových výrobků, jde také o akty prosazování směrnice 2019 třeba. A z toho vyplývá, že komise už má první studii proveditelnosti z března 2015 a tam byly různé modality, jakým způsobem zajistit tu zpětnou sledovatelnost. Je to pravda? Odpovídá to tak, že dnes, teď tady máme novou studii. Tady by mě zajímalo, jaké byly problémy s tou první studií, respektive by mě zajímalo, jak to dnes je s problémy, které se s tím pojí, jak je to s pašováním a tak dále, zdravotní rizika a samozřejmě i nedostatečný daňový příjem. Tak, teď má slovo komise. Pokusím se to vysvětlit, jak to vnímáme, jak členské státy mohou uh, řádně postupovat. Za prvé specifikace. Členské státy dostaly technické informace v říjnu 2015. Všechny informace tedy jsou pro ně dostupné. Členské státy mají jenom doplnit tu řádku na balíček a Samozřejmě směrnice říká, že 20. května má skončit výroba, tak aby byl jeden rok lhuty, aby ten produkt mohl být na trhu. Tak, na trhu. Takže jak alespoň my věříme, mnohé členské státy končí proceduru implementace, to znamená, že to bude v souladu s tím systémem. Co můžeme my teď říct? Můžeme pokračovat eh, v informování o notifikaci, o transpozici, ale v tuto chvíli je těžké pro nás zkontrolovat tu plnou transpozici. Proto protože my se snažíme sledovat, jak postupuje ta transpozice, jak to vypadá. Víc budeme vidět po 20. květnu. Co se týká otázky sledovatelnosti, tak eh, jsme začali tou studií proveditelnosti A pak se posuneme do stádia implementace, kde je celá řada technických požadavků a máme tady docela obsáhlou studii na toto téma. Jsme eh, ve fázi, kdy, kdy píšeme, sepisujeme smlouvy na ty studie, to je proces, který stále pokračuje. Doufáme, že uh, smluvní, druhá smluvní strana bude definována brzo a budeme pak schopni vám říct něco víc. Dobrá. Můžeme jít ke třetímu bodu otázek. Možná bychom mohli poprosit komisi, aby se věnovala otázkám 9, 10, ty spolu dost souvisí. A teď hned komisi předávám slovo. Otázka pana Peterleho, která se týká vztahu rámce VHO a toho protokolu o tabáku a procesu ratifikace. To je článek 82 protokolu FCTC ta vyžaduje, aby každá strana, včetně EU, protože jsme člány, členy, zavedla ten systém zpětné sledovatelnosti tabákových výrobků. Článek 8.12 tohoto protokolu dále vychází z povinnosti stran že by neměli nic z toho delegovat na tabákový průmysl. Protokol, jak víte, byl ratifikován 16 eh, státy, včetně pěti článů EU a stávající ratifikace ze strany EU teď leží v parlamentu. Očekává se, že bude završena příští měsíc. Ustanovení protokolu tedy brzo budou závazné pro všechny akce EU, včetně pro naši další práci. Komise v tuto chvíli e, pracuje na tom, tak jak to předpokládá článek 15. Hledáme technickou specifikaci pro budoucí unijní systémy sledovatelnosti. Budeme muset brát na vědomí relevantní požadavky protokolu FCTC. To znamená, jsme tak říkajíc ve správném okamžiku, kdy můžeme využít ty nástroje FCTC, ale můžeme sledovat i svou legislativu. Co se týká otázek, jak ten proces bude pokračovat. Loni komise provedla konzultace, studii proveditelnosti, zveřejnili jsme výsledky, diskutovalo se o nich a v tuto chvíli jsme v další fázi, jak už jsem řekl, to jsou technické požadavky a pak samozřejmě transparentnost je zaručena různými způsoby, včetně veřejných konzultací, při respektování pravidel better regulation, lepší právních úprav. Máme samozřejmě setkání s národními experty, se všemi zainteresovanými stranami. Thank you very much. Děkuji vám. Nevím, zdali pan Paňo chce reagovat. Ano, rád. Já se domnívám, že to se týká článku 5.3, je to složení expertních výborů a tak dále. Toto se musí definovat přesněji. Eh, aktiv, přenesené pravomoci k oblasti sledovatelnosti se musí schválit v roce 2017 a tabákový eh, průmysl chce schválit svůj systém Single Identifier. Ale VHO říká, že toto je v rozporu 8.12 protokolu ilegální obchod s tabákem a my toto budeme ratifikovat a VHO říká, že v žádném případě to to nesmí zabránit zajištění sledovatelnosti. Jak chce komise zabezpečit, aby schvalování aktů v přenesené pravomoci bylo transparentní? Týká se to také rámcové dohody, potom VHO 5.3, tady se říká, že toto musí být transparentní, udělá to také komise tak e, a to je také setkání jednání se všemi zainteresovanými subjekty. To se týká aké prováděcích aktů. Jak to chce komise udělat? Děkuji a nyní za komisi. Jak již jsem řekl, my tedy postupujeme podle balíčku pro lepší regulaci a my budeme transparentní, eh, tak jak to bude možné. A naši experti jsou nezávislí na průmyslu. Je, oni také musí podepsat eh, konflikt zájmu a tento dokument je velice přísný takže také všechny zájmy musí být transparentní, ale experti musí být nezávislí a jsou nezávislí a já se domnívám, že postupujeme dostatečně vyváženě. My o tom budeme ještě v budoucnu diskutovat, ale chci již nyní říci, jaká je stávající situace. A nyní můžeme pokračovat s dalším bodem, s další otázkou a to je číslo 11. A to je nelegální, nezákonný obchod. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo. To se také týká dohody o PMI. O tomto jsme zde diskutovali před několika měsíci vztahy mezi dohodami a právním rámcem se také diskutovaly v rámci pracovního dokumentu a to bylo 24. února a také to předložila 25. Eh, eh, paní komisařka Gergieva parlamentu. TPD také obsahuje veškeré ustanovení v oblasti sledovatelnosti. My se snažíme zabezpečit, aby veškeré tabákové výrobky byly sledovatelné eh, v rámci platnosti a to je do května 2019. Děkuji vám, nevím, zda-li chce pan Paňo ještě něco dodat. Ano, děkuji. Ano, i zde chci upozornit na naše usnesení, které bylo schváleno v Evropském parlamentu. Vzhledem k této situaci musíme naléhat na to, aby komise nám dala hlubší odpovědi. Může nám komise sdělit něco o svém stanovisko. Philip Morris má dohodu, která vyprší v červenci 2016. Ne, ne příští rok, a, nebo přes příští rok, ale v červenci tohoto roku. Potom máme ještě další tři dohody o spolupráci s průmyslem. Tady se to týká ještě dalších dohod, které také vyprší v roce 2019. No, zde v protokolu u směrnice i máme nástroje, abychom zabezpečili sledovatelnost tabákových výrobků. Jak se k tomu komise postaví? Děkuji vám. A nyní dávám slovo komisi. Děkuji vám. V této fázi chci také jasně říci, že komise zatím nedospěla k eh, definitivnímu rozhodnutí, takže my se zatím k PMI vyjádřit nemůžeme. Jestli pak víte, zdali to je na programu komise, teď to bylo již jednou odloženo, je to opět na programu komise? Mm, ne, ale my to také sledujeme, zabýváme se tím. Ano, dobrá. Nyní můžeme přejít dalšímu bodu na programu, to je další okruh otázek týkající se elektronických cigaret. A Máme tady také určité interní body, ale možná, že byste nám mohl dát obecnější odpověď a potom se jednotliví kolegové dotáží na ještě podrobnosti, pokud to bude zapotřebí. Ano, děkuji vám. My všichni víme, že toto je pro nás nový fenomén a dotýká se také celé řady právních eh, výzev a problémů. Já začnu také právními aspekty, na co se ptá pan kolega Florenc, zdali elektronické cigarety by mohly být považovány za farmaceutické produkty. Takže eh, v elektronické cigarety musí být schváleny a eh, nemohou však být schváleny jako farmaceutické produkty. To například schválil švédský nejvyšší dvůr, ale toto ne, eh, vy, ne, to však není překlážkou proto, zda o tom může rozhodovat buď obchodní nebo také farmaceutická legislativa. My akceptujeme, že všechny členské státy, které transformovaly, transponovaly tento článek 20, tak to také povede k tomu, že tato pravidla budou pro všechny členské státy. Na eh, Jedna elektronická cigareta byla schválena v jednom členském státě ve Spojeném království jako farmaceutický prostředek a to bylo v listopadu 2015. My budeme toto nadále sledovat z hlediska spotřebitelského, taky farmaceutického. Důležitá otázka paní Grostet týkající se rizik elektronických cigaret – komise, služby komise se tímto zabývají a doufáme, že brzy dospějeme k informacím, které Evropskému parlamentu zašleme. My jsme informace o e-cigaretách získávali z různých zdrojů. Já také se zmíním o jednotlivých bodech této zprávy, jaká jsou tady rizika. A to je také otrava u především eh, malých, mladých lidí v důsledku vdechování a potom také eh, eritace kůže v důsledku nikotínu a potom také eh, také může docházet k rizikům vzhledem ke kombinaci tekutin a příslušných prostředků. To znamená, e, že tady také se nabízí na trhu možnost vytvořit si, vyrobit si svůj vlastní prostředek a naplnit ho příslušnou tekutinou, což je také příslušné riziko. Další otázka je hodnocení dopadu na zdraví. Na to se ptal pan Parňo, jak toto hodnotíme. My se zabýváme dopady elektronických cigaret, ale my nemáme povinnost toto zveřejňovat. Nyní se zpracovává zpráva která bude zveřejněna v roce 2021. Komise vidí, že toto jsou nové produkty a vlastně jejich dopady zatím neznáme. My tady také dostáváme vědecké studie v této oblasti a e, ty byly zahájeny již při uvedení elektronických cigaret na trh. My také e, se obracíme na vědce, aby nám dali, předložili zprávu o dopadech elektronických cigaret a tato zpráva bude zveřejněna v létě a v roce 2020 bude dokončen projekt Jures Plus a tady se také zabýváme dopady elektronických cigaret na zdraví. A e, ještě otázka dopadu na zdraví. To je, myslím, otázka 15, kterou položil pan Jeten Meky. Komise si uvědomuje eh, pochybnosti a obavy týkající se tohoto produktu, ale poprvé jsme také zavedli kvalitativní eh, pravidla pro elektronické cigarety a také povinnost výrobců elektronických cigaret eh, oznámit tuto výrobu a také jsme stanovili standardy pro eh, tekutiny, kterými se elektronické eh, cigarety plní a potom tady máme také záležitosti týkající se přeshraničního obchodování. Komise bude sledovat další vývoj v této oblasti. My jsme znepokojeni tím, že mladí lidé experimentují s elektronickými cigaretami a také byly stanoveny věkové limity v členských státech pro tyto produkty. Mnohé členské státy si uvědomují tato rizika a snaží se informovat mladé lidi ale my také vidíme znepokojící trendy například ve Spojených státech. Od roku 2011 do roku 2015 během čtyř let je cigaret ty jejich používání vzrostlo z 1,5% na 16% mezi studenty gymnází středních škol. Takže to byl velký nárůst z 0,6 na 5,3%. To byli opět studenti eh, na vysokých školách. Tak komise zpracovává zprávu o rizicích používání elektronických cigaret. A pokud se týče expozice nekuřáků vůči elektronickým cigaretám, tak eh, tady E, tato legislativa spadá do vnitrostátní legislativy a některé národní vlády plánují také zavést na ustanovení. A my také e, dostáváme aktuální informace od expertů v členských státech. Prosím, jsou zde nějaké otázky? Prosím. Merci pour, uh... Chci jen opravdu velice poděkovat a za to, co jste právě řekl, protože se opravdu zdá, že Evropská komise pozorně studuje ty následky, které z dlouhodobého hlediska může mít elektronická cigareta, takže proto já opravdu počítám s Evropskou komisí, že ta zpráva, pokud jsem tomu dobře porozuměl, ta zpráva, která bude zaslána parlamentu a radě 20. května, bude zveřejněna již toto léto 2016. Já už jsem tady zmínil, že před námi stojí opravdu politický zdravotnický problém s velkými dopady na zdraví, zejména závažný pro mladé lidi. Jak tu již zaznělo, existuje možné exponenciální šíření, co se týče mladých lidí a jejich dalšího užívání elektronických cigaret. A vnímám tady dvě otázky. Není to vnímáno jako tedy nějaký substitut, tedy náhrada pro to, aby lidé skončili s eh, klasickou cigaretou. No a tady průmysl si přeje tedy účastnit se na prodeji těchto elektronických cigaret, zejména tedy těch tekutin, které tvoří součást těch elektronických cigaret. Takže tady máme pak závislost mladých na nikotinu, což je, eh, ta je poměrně silná. Asi si pamatujete, že v minulosti to byli různí poslanci, kteří si přáli, aby elektronická cigareta byla považována za nějaký zdravotnický prostředek. A ta zpráva, kterou zveřejní komise, pomůže v této eh, naší reflexi. A vím, jak to bylo ve Spojeném království. Tady bychom měli asi také restriktivněji omezovat i ten prodej eh, elektronických cigaret. Paní Grostet, ano, eh, v podobném duchu bych chtěla říci, eh, že když to byly tedy ty elektronické cigarety. Věděli jsme, že je to nový produkt a že v rámci regulace nemůžeme zase postupovat příliš rychle. Tady proto chybí harmonizace. Pokud nám zpravodaj říká, že eh, nebo z té zprávy vyplyne, že rizika jsou vysoká pro zdraví, tak musíme všichni přijmout eh, skutečnost a vytvořit si tedy názor i na elektronickou cigaretu a provádět regulaci eh, zejména harmonizovaným způsobem ve všech členských státech. To je povinnost pro nás, pro všechny, protože my víme, jaké jsou tu problémy se závislostí na nikotínu, které vytvářejí ty elektronické cigarety. Takže si myslím, že co nejrychleji potřebujeme tu zprávu a až ji zanalizujeme, tak bude zapotřebí se eh, nad tím zamyslet, abychom věděli, co udělat s elektronickou cigaretou. Já vám děkuji. Ještě někdo k tomu chce něco dodat? A pokud ne, tak má slovo komise. Ano, já si myslím, že ještě jsme eh, tedy eh, toho, že ta zpráva o riziku e-cigaret se objeví v květnu do léta. Doufám, že to budeme mít tedy to vědecké zhodnocení veškeré. Ta, bude k dispozici všechna ta dokumentace, kterou máme o tomto novém produktu. A samozřejmě, že bychom asi přáli, aby to bylo dlouhodobější monitoring u těch e cigaret, třeba na období pěti let a dále. Jak řekla paní Grostet, to je určitá možnost, že po těch pěti letech se může revidovat tento eh, dokument, toto nařízení. Ale směrnice, až bude implementována, tak nám umožní sbírat informaci, tedy abychom byli mnohem lépe vybavenější eh, se k této rozpravě zase za určité roky vrátit. Já vám děkuji a ještě máme dodatečnou otázku od paní Grostet. Ano, ale těch pět let se mi zdá dlouhá doba. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotní otázky, tak asi nemáme právo čekat tak dlouhou dobu. Já doufám, že náš parlamentní výbor může vynaložit nátlak, aby se tou otázkou zabývali rychleji hned, jak budou mít závěry té zprávy, tak v nadcházejících měsících je třeba se tou věcí zabývat a ne čekat, jak už je tady zvykem u takových zpráv. Toto je opravdu otázka lidského zdraví, nemůžeme čekat. Děkuji. A nevím, zda si komise přeje zareagovat. Ne? Tímto tedy můžeme přistoupit k té poslední otázce. A tu jsou ty ingredienty a já okamžitě předám slovo komisi, aby odpověděla. To je otázka pana Florence, jak tedy si vysvětlujeme článek 7 odstavec 7 o těch složkách v, v tabákových výrobcích. Já bych chtěl zdůraznit tu informaci, která vyplynula z interního hodnocení našeho ředitelství. To ale není nějaká samozřejmě interpretace té směrnice, tu může vydat pouze soudní dvůr. Uh, ale podle naší interpretace směrnice ze strany DG Santa a jiných oddělení komise to přechodné období podle článku 7 odstavec 4 směrnice se netýká zákazu složek, jako je třeba ten um, obsah a, nebo nějaké dochucovací kapsle, Myslíme si, že ty eh, mátové eh, dochodcovadla, s tím by se mělo skoncovat do roku 2016. Tady jsou určité možnosti eh, výjimek. Tady se to týká produktů s vysokými objemy prodeje ty s těmi by se měly skončit v průběhu určitého období, které by umožnilo přejít na jiné produkty. A je zřejmé, že tedy to ustanovení té delší lhůty pro to skončení Tady se stanovuje určitý práh ze strany regulátora, hovoří se o nějakých 3%, tak tímto tady záměrem bylo dopřát jim dostatečný čas, aby se přešlo na jiné produkty, nebo s tím prostě úplně skončilo. A zámě, zároveň tady záměrem bylo umožnit spotřebitelům přejít na jiné produkty, ale to by se nemělo odůvodňovat pro další zase inovativní eh, prvky, že by se objevily další druhy tady těch mentov, mátových kapslí nebo dalších dochucovadel. Zároveň také eh, záměrem revize té směrnice je snížit eh, to kouření u mladých lidí a ze studií vyplývá, Tady vyplývá, že prostě ta dochucovadla právě eh, jak si navyšují tu přitažlivost eh, ze strany mladých lidí. Thank you very much. I don't know if, uh... Děkuji vám. Nevím, jestli na to pan Florent chce reagovat, nebo jestli někdo z poslanců jiný by chtěl reagovat. Nikoliv. Tak eh, v tom případě můžeme skončit zasedání. Poděkujeme komisi za to, že přišla. Uvidíme se odpoledne v 15 hodin. Sejdeme se ke druhé části zasedání našeho výboru. Děkuji vám.